Bene. Buon pomeriggio a tutti. No, <laughs> Quindi buon pomeriggio a tutti quanti. Eh, dobré odpoledne všem. Snad bychom mohli zaujmout místa, abychom se mohli pustit do dnešní práce. Pokud nejsou žádné námitky, budeme pokládat jednací pořad za schválený. Dovolte mi, abych vám nejprve připomněl, že se jedná o zasedání navíc k našemu pravidelnému kalendáři. Příští řádné zasedání našeho výboru se uskuteční 7 eh, listopadu. Jak si vzpomínáte? Na začátku října eh, se odehrála dvě vysoce zajímavá slyšení. První se týkalo kybernetické zločinnosti, což nám poskytlo některé velmi cené náměty. Eh, konkrétně paní Holmerové, naší zpravodajce. A pak eh, další slyšení bylo slyšení eh, výroční s národními parlamenty o tom, jak se provádí dohled legislativní. Za předsednictví bych rád chtěl poznamenat, že byl projeven velký zájem Eh, co se týče společného pracovního prostoru. Jedná se o to, že budeme si moci konstruktivně popovídat, vyměňovat si zkušenosti se správnou praxí a zamyslet se také vždycky nad úlohou i národních legislativců. Eh, Tento návrh bude již brzy předložen koordinátorům LIBE a také koordinátorům z národních parlamentů, kteří už vlastně podobnou eh, platformu využívají. V jejich případě je to systém IPAC. E a nyní k této otázce bych rád dal slovo paní Borselina. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěla bych pouze říci, že druhá schůzka s národními parlamenty byla zvláště zajímavá, jak jste právě zmínil. Zvláště mě potěšilo, Eh, že se objevil požadavek na to, aby se tato věc obědovala na našem programu pravidelně, abychom udržovali kontakty, abychom se přiměnili, připravovali na revizi eh, školského programu uprostřed eh, období 2012 a také, abychom se zaměřili na otázku evropské bezpečnosti. Budeme se o tom hodně se tím zabývat v roce 2013. A komise by měla spolupracovat spolupracovat eh, s, s Evropským parlamentem. A ve svém návrhu zprávy chci vycházet právě i ze sdělení komise, které má být schváleno 9. Eh, listopadu a které se zabývá eh, prvním rokem implementace Evropské bezpečnostní strategie. Takže chtěla bych jenom k tomu říci, že bych se ráda sešla se stínovými zpravodaji u příležitosti příští plenárky ve Strasburku. A e, také se zavazuji, že předložím návrh zprávy ještě před vánoční přestávkou. Rovněž jsem vyrozuměla, že komise je ochotná neformálně zajistit veškeré základní informace, abychom měli ponětí o tom, co se děje v členských státech i v Evropské unii, co se týče bezpečnostní strategie. Ráda bych rovněž využila příležitosti k tomu, abych řekla, že mě velice těší vysoká úroveň příspěvků ze strany externích expertů, kteří hovořili na semináři. A také se zavazuji, že budu s nimi v další práci neustále v kontaktu. Děkuji, paní Borse. Marcelino. A nyní přejdeme k bodu číslo 3 na našem jednacím pořadu. Týká se to. Ano, prosím. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Říkal jsem si, že se ještě můžeme přihlásit v rámci sdělení předsedy. Já bych měl dvě informace a dvě otázky. Dnes dopoledne se konala schůze zaměstnanců, kde měly být zastoupeny frakce a také sekretariát našeho výboru. Dnes dopoledne však bylo sděleno, že schůze se nebude konat. Nyní se však ukazuje, že schůze, pokud jsem správně informován, se konala. A na této schůzce se hovořilo o delegacích, o služebních cestách delegacích, o slyšeních na rok 2012. My bychom bývali předložili také návrh týkající se Kypru a bývalo by to bylo na seznamu, nyní to na seznamu není a nyní jsme také dostali kop Etiopii, kde se hovořilo o tom, že dnes dopoledne se konala konstruktivní schůze, aniž my jsme byli informováni, pane předsedo, co se to vlastně stalo, jak je možné, že nezařazení by ne, se neby, ne, nemohli zúčastnit této schůze. Nejdřív se řekne, že schůze se odřekla a potom se přece jenom koná. To je první věc. A potom tady mám ještě jednou eh, jedna druhá věc. Já jsem se již minule ptal na nezařazené a jejich jmenování jako zpravodaje a byl, já už jsem se tedy na to ptal a chtěl jsem se dozvědět, jak má fungovat bodový systém. Jak můžeme být také zapojeni do Hontova systému? kdy můžeme očekávat, že s tímto budeme seznámeni. Takže k první otázce. Vy jste hovořil o schůzi, o setkání. To bylo schůze, kterou měl organizovat sekretariát – a pokud se týče také jmenování nezařazených do funkce zpravodaje, tak toto bude na zasedání koordinátorů se projednávat. A my jsme a veškeré další otázky v této souvislosti se budou řešit v souvislosti se schůzí koordinátorů. A potom tady máme také záležitost Eh, imigrantů přístup ze zdravotní péči a to je zpráva, kterou vydala agentura, eh, které se účastní Belgie, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Polsko, Španělsko a eh, Španělsko. A toto také je součástí velké komplexní zprávy, která se zabývá základními právy migrantů v neregulovaném populární situaci v, jedna, v 27 členských státech. V červenci se již, byla již předložena příslušná zpráva a nyní má být zpracován obecný přehled o situaci těchto lidí do konce roku 2011. Paní Ludovica Banfi se zabývala touto zprávou, vyhodnotila tuto zprávu a ona bude mít úvodní projev. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru LIBE, velice vám děkuji za to, že jste mě sem pozvali k této prezentaci. Tato prezentace Eh, bude obsahovat hlavní výsledky, eh, s nimiž přišla agentura Evropské unie pro základní práva. Vy jste všichni tuto agenturu znáte a je to agentura, jejíž úkolem je pomáhat členským státům a evropským institucím implementovat evropskou legislativu v souvislosti se základními právy. A konkrétně tento eh, výzkum je součástí širšího výzkumu eh, situace protiprávních migrantů v Evropské unii. Já bych chtěla s vámi projednat hlavní výsledky týkající se přístupu ke zdravotnické péči v deseti zemí. Zaměřili jsme se na těchto deseti zemí, protože nás zajímal nejenom právní nárok na zdravotní péči eh, v těchto zemích, ale také, jak to chodí v praxi. Hovořili jsme eh, s, nejenom s těmito migranty protiprávními, ale také s představiteli zdravotního systému a bylo to bez Belgie Belgii, Francii, Německo, Německu, eh, Řecko, Maďarsku, Irsku, Itálii, Polsku, a Švédsko. Eh, první aspekt, který bych chtěla zvýraznit, souvisí s tímto v těchto deseti členských státech eh, naléhavá péče se poskytuje ve všech deseti zemích, ale pouze v pěti z nich je to bezplatné. V zásadě to znamená, že některé státy, to, v některých státech by těhotná žena musela zaplatit 200 tisíc euro, aby mohla porodit v porodnici. Ve čtyřech státech nicméně, a to jsou příklady nejlepší praxe, té Itálie, Francie, Belgie a Španělsko. Tady přístup k zdravotní péči se poskytuje dále nad rámec neodkladné péče, čili jedná se i o bezplatnou primární a sekundární péči zdarma nebo na stejné úrovni jako pro Eh, občany těchto zemí. Ale v těch zemích, kde eh, není možný bezplatný přístup, pak eh, náklady jsou hlavní překážkou, jak víme, což může vést také k tomu, že je ohrožen život těchto migrantů v protivrání situaci, protože oni se samozřejmě snaží hledat alternativní způsoby, například Eh, použijí eh, kartičku pojišťovny před nějakého svého známého a potom samozřejmě z klinických důvodů může být jejich vlastní život ohrožen. V těch čtyřech státech, kde tito migranti mají přístup k české této eh, péči, zase je to Španělsko, Itálie, Francie, Belgie, tak jsou tady zvláštní podmínky, které v některých případech se obtížně zařídí. Například důkaz pevného pobydliště e, v um, požadovaném časovém období. Většinou se požaduje 3 až 6 měsíců, to je trošku různé v různých státech. A krom toho, i když v těchto čtyřech zemích je tento přístup mimo e, neodkladnou péči, některé věci se nehradí, ku příkladu rehabilitace. Ráda bych vás upozornila na to, že v některých státech se, jsou tady výkaznické povinnosti ze strany odborníků ve zdravotnictví. Musí totiž nahlásit příslušným orgánům, v jakém stavu se příslušný migrant nachází. A tam, kde takovéto praxe hlášení eh, existují, znamená to možnost, že ti migranti budou zjištěni a deportováni. A proto tito migranti se pak často ani nesnaží, aby byli ošetřeni. My jsme se zaměřili na dvě zvláště zraní, ohrožené skupiny, zranitelné skupiny. Jedné jsou eh, gravidní ženy a druhé jsou děti. Eh, podle eh, zákonodárství eh, v oblasti lidských práv mají nárok na zvláštní ochranu. Proto jsme se podívali, jaký přístup k zdravotní péči mají v těchto členských státech. Ohledně těhotných žen ve všech deseti členských státech je umožněn přístup k zdravotní péči, co se týče porodu, protože to se pokládá za neodkladný zákrok. Ale jenom ve třech státech samozřejmě, že těm ženám vystaví účet. A co se týče prenatální prenatální a postnatální péče pak tuto eh, umožňují jenom čtyři členské státy. Co se týče dětí, eh, překvapivé, že jenom ve dvou z těchto deseti zemí, že děti těchto migrantů mají eh, ze zákona nárok na stejnou péči jako občané zemí. Ale tři země rozlišují mezi doprovázeným dítětem a mezi dítětem, který, je, který nemá rodinu. Není, tedy ty nedoprovázené děti mají lepší přístup, větší přístup k péči. My jsme také hovořili s několika eh, profesionálními pracovníky v oblasti zdravotnictví a eh, podle jejich eh, zpráv lidská práva a etické zásady, tedy Hippokratova přístup, přísaha, opravdu tady hrají svoji úlohy, nicméně jsou tady určité byrokratické a legislativní postupy, které omezují přístup k zdravotní péči. Stává se, že někdy lékaři neformálně ošetří místo, aby lidi prostě eh, nepřijali. Ale samozřejmě, že to je potom také rizikové, protože kdyby došlo k nějaké chybě nebo vůbec prostě to nebudou hradit pojišťovny. V některých těch zemích také lékaři zmiňovali velice složité postupy eh, úhrady od pojišťovny, pokud eh, léčí protiprávní migranty, migranty v protiprávní situaci, což je zase další další překážkou v poskytování této péče. To jsou jenom některé výsledky tohoto výzkumu. Vydala jeho výsledky minulý týden Agentura Evropské unie pro základní práva a e, tam, až budete vycházet ze sálu, můžete si vzít výtisk. Na základě toho potom Agentura Evropské unie pro základní práva vyslovila řadu doporučení, jak postupovat nadále. Za prvé, migranti v protiprávní situaci by minimálně měli být ze zákona oprávnění, aby byli ošetřeni v případě neodkladné potřeby. Takováto ustanovení by neměla být ale omezena jenom na neodkladnou péči, ale i na další základní eh, potřeby, jako aby šli k eh, eh, všeobecnému lékaři, aby mohli mít předpis na nezbytné léky. Eh, dále stejná pravidla pro platbu z poplatku, anebo naopak vyjití z této situace by měla se vztahovat na migranty jako na eh, vlastní občany. A měl by být vytvořen zvláštní fond, aby se toto dalo ze pojištění zajistit. A pak eh, podmínky na základě nímž je možné se kvalifikovat, by měly být nastaveny tak, aby to nevyločovalo migranty z možnosti být ošetřeni. To jsem nahovořila, že tou podmínkou je například, že musí dokázat, že po nějakou dobu už mají trvalý, vlastně trvalé bydliště, že bydlí na jednom místě. Teď ohledně nahlašování migrantů, eh, členské státy by měly oddělit zdravotní péči od politiky na kontrolu imigrace a neměly by tedy eh, požadovat tuto povinnost povinnost nahlašovat tyto migranty. A nakonec těhotné ženy a další e, tyto zranitelné skupiny jako děti, které podle příslušných dokumentů mezi, mají, by měly mít e, přístup k neodkladné, ale k primární, sekundární zdravotní péči, e, jako při porodu, reproduktivní Eh, zdravotní péče, ošetřování zdravotní péče pro matky, tedy měly by mít stejnou možnost zdravotní péče jako vlastní občané. Just by saying that I should not remind you that in, in March to 2011 eh, že v březnu 2011 Evropský parlament poprvé reagoval na základní práva těchto lidí, pokud jde o zdravotnictví a pokud jde o nerovnosti v poskytování zdravotní péče a požádal členské státy, aby se podívali na možnost podpory zdravotnictví těchto lidí v protiprávní situaci. To znamená, právo na zdravotní péči je zakotveno v těchto základních nástrojích, i přesto bohužel mnoho těchto migrantů, jakož i zranitelných skupin, nemá možnost eh, těšit z tohoto práva v Evropské unii. Proto bych byla ráda, aby jsme se zaměřili na tyto problémy v následujících diskuzích a abychom dosáhli lepší ochrany i těchto občanů, podobně jako vašich občanů. Děkuji za pozornost, těším se na vaši reakci. Thank you so much, is Ludovica. Děkujeme. Paní Ludovice Pamfis, Agentury pro základní práva, děkujeme za vaši prezentaci této zprávy o migrantech v protiprávní situaci, jejich přístupu ke zdravotní péči v deseti členských státech Evropské unie. Rovněž bych rád poděkoval panu Jakolínovi, který byl tak laskav a zahájil naše odpolední jednání našeho výboru. Já jsem byl na cestě s letištěm, měl jsem bohužel spoždění. Omlouvám se. A nyní jsme připraveni odpovědět na otázky paní, na zprávu paní Bampy, kterou jsme si vyslechli. Pane Jakolíny, máte slovo. Jako první děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem poslouchal velice pozorně paní doktorku Banfi. Mám několik návrhů a rovněž bych se s vámi rád podělil o několik poznámek. Já jsem pracoval mnoho let v oblasti zdravotnictví v Itálii všichni cizinci v takové protiprávní situaci, jak tomu říkáme v Itálii, Jakmile dojde ke kontaktu s, s naším národním zdravotnictvím, tak STP to je Um, zkrátka, kterou využívají v tomto kontaktu, to znamená, že jsou to cizinci v takové dočasné, řekněme, situaci a mají možnost se dostat eh, k službám, které se týkají diagnostiky nebo jiným službám. U nás v Itálii je tento systém založen spíše na regionálním přístupu. Ty informace, které máte k dispozici, paní doktorko, máte je od ministerstev. Eh, u nás, jak jsem říkal, je to systém, který je založený spíše na regionálním přístupu více než v jiných zemích. Proto se ptám, v podstatě ten obrázek asi mm, bude takový nehomogenní. Zjistíte, že jsou zde oblasti, když to srovnáte, kde přístup je úžasný, zatímco v jiných eh, oblastech přístup nebo zdravotnictví nebo vůbec služby zaostávají v tomto Proto bych se zeptal, protože vidíme, že to, mm, ta studie představovala 10 členských států.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 My jsme měli konferenci před několika měsíci, která se věnovala stejné problematice. Bylo zajímavé si vyslechnout i ze strany nevládních organizací s mnoha zkušenostmi v různých zemích, jejich poznatky. V podstatě přišli se stejnými doporučeními, závěry, proto jsem nesmírně ráda, že máme k dispozici se podívat na vaši zprávu. Vidím, že pokrývá 10 členských států. Ta situace bude víceméně podobná v ostatních členských státech, předpokládám. Souhlasím s vašimi doporučeními. Je skutečně nutné, abychom zajistili přístup ke zdravotní péči ženám v prenatálním, poznatálním období, samozřejmě i pro děti, bez jakýchkoliv dalších podmínek. Měl by to být přístup bez dalších omezení. To, co bychom měli udělat, je vypracovat určité minimální standardy jako součást asilového balíčku. Byla bych velice ráda, kdyby to byl evropský balíček. Nevím, zda zde máme komisi zastoupenou. Ráda bych si vyslechla i jejich názory na toto téma. Zda bychom mohli mít takové minimální normy, které by pokrývaly všechny členské státy. Jak to vyřešit? Zda mít určitý fond, který by pokryl tyto služby, přístup ke zdravotní péči, nebo zda bychom mohli vůbec nalézt takové unifikované řešení. Děkujeme, pan Mulder má slovo. Děkuji za slovo. Ano, já jsem rovněž tuto prezentaci shledal velice zajímavou. Děkuji vám za ní. První otázka. Je zde nějaká korelace mezi jednotlivými zeměmi a počtem těchto lidí v nelegální situaci? řekněme, když patří k takové skupině v jedné zemi, kde je větší počet těchto lidí, naopak migranti, kterých je méně v jiné zemi, zda ty podmínky přístupu ke zdravotní péči jsou jednodušší než v zemích, které naopak mají velký počet těchto migrantů. To je první věc. A druhá, docela mě překvapilo to, že v některých zemích, o kterých jste se zmínila, neexistuje vůbec možnost poskytování zdravotní péče v tomto ohledu. Co se teda stane s takovými občany, s takovými lidmi, kteří eh, se ocitnou v situaci, kde potřebují zdravotní péči? Děkujeme. Pan Klejs. Ano, děkuji za slovo, pane předsedo. Rovněž bych se rád zeptal, pokud jde o terminologii. Já bych spíše hovořil o imigrantech v nelegální situaci, ne v protiprávní situaci. Já si myslím, že bychom měli opravdu politicky být korektní, to znamená, to jsou prostě migranti, kteří jsou v nelegální situaci, to znamená bez papíru, bez dokumentů. V současné době Pane předsedo, nikdo není proti tomu, aby tito lidé měli přístup k naléhavé zdravotní péči. Nikdo v Evropě to nespochybňuje. Ovšem e, i přesto si myslím, že bychom mm, e, měli hovořit o jiných věcech, které, kde spíše o oblasti, kde já si kladu otázku, jaký je teda váš mandát. Pro mě osobně je zásadní to, aby e, základní práva byla respektována ve všech členských státech. Proto se chci zeptat, jak eh, interpretujete tento eh, mandát. Já mám trošku pocit, že možná rozšiřujete hranice tohoto, posouváte tuto hranici mandátu, přicházíte s určitými názory, stanovisky, doporučeními, které poté mm, například vyznamenají, že nemocnice mm, které se potýkají s těmito problémy a musí poskytovat Eh, tyto služby by nemohly informovat o těchto občanech. To já si myslím, že to v podstatě zasahuje do pravomocí členských států. Některé členské státy v podstatě, jak víme, chtějí bojovat proti nelegální imigraci a toto je jeden způsobů, jak na to reagovat. To znamená, jakmile takový nelegální člověk se obrátí na zdravotní zařízení, pokud je to pokud je to veřejné zařízení, nebo mm, tak v podstatě by tento, tato instituce měla informovat e, o této situaci. Já si myslím, že je to správné. Já si myslím, že je velice dobré, aby o tom občané věděli, protože v podstatě to nemá nic společného se základními právy. Pokud jsou to lidé v nelegální situaci, tak prostě jsou to nelegální imigranti a je prostě na členských státech, aby reagovali a aby byli informováni. Samozřejmě, ta naléhavá péče musí být poskytnuta, to je samozřejmě, ale mm, to to, že ten člověk poté je navrácen do své země, to prostě nemá, eh, to neznamená porušení žádných základních práv, podle mého názoru. Děkujeme, říká vám předseda. Další kolegyně. Dě, mm, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já jsem opravdu eh, z opravdu nesmírně překvapená tím, co jsem nyní slyšela. Ano, jde o základní práva, o základní práva, která uznáváme v Evropské unii. My prostě chceme bránit základní práva. Evropská unie je ochráncem lidských práv. Vážený pane předsedo, já jsem rovněž přišla pozdě, protože moje letadlo přeletělo se spožděním, proto jsem si nevyslechla celou prezentaci paní Banfi, Ovšem uvědomuji si to, že tato agentura v podstatě přišla s určitými doporučeními, jsem to správně pochopila, vůči jednotlivým členským státům. Ovšem, toto je v podstatě zpráva, kterou připravila agentura a poté si myslím, že by spíše měly členské státy přijít s nějakými doporučeními. Osobně si nemyslím, že je na vaší agentuře, aby přicházela s nějakými doporučeními. To si myslím, že není vhodné. Děkujeme. Pan Trianda Felis. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já my v podstatě zde hovoříme o zásadě ochrany eh, lidských práv, základních práv Evropské unii. To je pravda. Ovšem, poskytování těchto zdravotnických služeb je v kompetenci členských států, čili co, co by mohli udělat, co by, mohla, co by mohli udělat jednotlivé české státy, možná by měly zlepšit některé podmínky. Které podmínky podle vás nejsou dostatečné, podle vaší agentury? A na základě vašich zkušeností máte nějaké předchozí studie, dokumenty, nebo snažili jsme se už zlepšit tuto situaci, jak vypadá ten stávající trend, dochází k nějakému zlepšení, a když se podívá na migrující um, toky, máte pocit, že ta situace se zhoršuje v současnosti? Děkujeme. Další kolega. Děkujeme. Děkuji. Já si myslím, že oblast veřejného zdravotnictví, to je jedna z těch oblastí, kde je taková ta úzká definice toho, co jsou lidská práva, co je v zájmu evropského společenství. Čili buď teda jde o, lidsk- o základní práva imigrantů a jejich ochranu, nebo práva a očekávání většinové společnosti. Když hovoříme o přístupu ke zdravotnictví nehovoříme pouze o právech jednotlivce, imigranta, hovoříme rovněž o oblasti veřejného zdraví, čili někdo, kdo se neobrátí na nemocnici, nebo kdo, řekněme, trpí nějakou nakašlivou nemocí, ovšem nej, nenavštíví nemocnici, protože se tento člověk bojí, že bude deportován nebo budou ho budou o něm inform, informovat úřady a tak dále. Čili nejde pouze o porušení jeho práv, ale je to v podstatě i problém veřejného zdraví. Pro celou společnost to představuje problém. Pokud nás skutečně zajímá širší zájem společno, společenství, tak eh, naš, bychom si měli uvědomit, že musíme poskytovat zdravotní péči a zajistit, aby standardy byly co možná nejvyšší. Nejde o nějaké um, de, deportování migrantů v, v protiprávní situaci. Ale v podstatě ta nemocnice by měla zabránit nějakému šíření, řekněme, možné epidemie nebo nakažlivé nemoci. A mě skutečně šokovalo, že jedna z těchto zemí, kterou jste analyzovali, Německo, že zde informují úřady o postavení tohoto imigranta, který navštíví danou nemoc, který se obrátí na danou nemocnici a co může mít za následek deportaci tohoto migranta. V mé zemi My se snažíme přesvědčit migranty právě, aby navštívili nemocnice nebo obrátili se na lékařskou péči, když mají problémy bez ohledy no na to, zda jsou v protiprávní situaci či ne my prostě se snažíme vzít v potaz ten širší zájem společenství, mm, ať už jde o migranta, občana v protiprávní či v, v legální situaci. Já mám následující otázku. My budeme za chviličku hlasovat eh, o stanovisku Ellen Flotter, Hovoříme tam, že EU by měla ratifikovat eh, mm, úmluvu o právech migrujících pracovníků a jejich rodin. Toto je dlouhodobé stanovisko Evropského parlamentu, to znamená, že bychom měli ratifikovat tuto úmluvu. A já se chci zeptat, zda EFERA Agentura se domnívá, že pro EU je dobré, abychom ratifikovali tuto úmluvu. Především právě s ohledem na právo přístupu ke zdravotnictví. Děkujeme a pan Bronx má slovo. Děkuji za slovo. Eh, děkuji, já jsem poněkud skeptický vůči používání eh, eufemismu. Většině v politice je to řízeno přáním, aby se, eh, jsme se vyhnali, vyhnuli vonemu myšlení. Říkat legal migrants, to zní špatně, ale tohle už je monstróznost, možná jak tomu říkáme teď. Proč bychom prostě nemohli jim říkat unauthorized migranti, tedy bez povolení? To by bylo jednoznačné. Ohledně ohledně poskytování zdravotní péče, kteří tam nejsou ani právní přítomní. A to je samozřejmě eh, v jejich zájmu a zní to jako věc eh, velkodušná, snad bychom tedy měli být všichni pro. Ale to by znamenalo, že eh, štědrost budeme zneužívat jako slovo. Štědrost znamená, že někdo něco dává na svůj vlastní účet. A když někdo vezme peníze z vlastní kapsy a, dodá, a věnuje to na hodnou toho nebo nehodnou i věc. A jestliže máme tedy byly, kdyby bylo hodně prostředků, pak by asi málo kdo něco namítal proti tomu, aby nelegální nebo ne, ne, legální migrant dostával péči, ale vlastně teď vysychají zdroje a i lidé, kteří svými daněmi vlastně celý život přispívali ke zdravotní péči, k pojištění, pojili pojištění, tak to vysychá. Ve Spojeném království velice často velice efektivní léčba se objevuje například v tomto týdnu eh, rakovina kůže, která se přestává volně poskytovat, že je to moc drahá. A když tedy se bude ještě poskytovat péče pacientům, kteří vůbec nepřispívají do, systému, pak ti ostatní, kteří přispívali, budou také ponecháni stranou. Někdo, kdyby někdo byl eh, léčen eh, a bylo by to opravdu eh, aktem štědrosti, bylo by to něco dobrého. My jsme europoslanci a my si nemusíme eh, dovolovat eh, vlastní zdravotní péči, protože my to máme dotované a z našeho hlediska je to prostě spíše něco jako krádež. Proto si myslím, že europoslanci, kteří jsou pro eh, bezplatné poskytování zdravotní péče nelegálním migrantům, by měli ze svých vlastních prostředků ustavit fond. To by byla opravdu štědrost, ale asi z toho moc nebude. Slyšel jste celou řadu otázek. Některé z nich byly velice specifické, ale dnes odpoledne máme na pořadu hlasování. Měli bychom začít hlasovat ve tři čtvrtě na čtyři. Takže vám děkujeme dopředu, jestliže se vynasnažíte během příštích deseti minut eh, zodpovědět otázky, aby, abychom to příliš neprotahovali, nezdržovali hlasování. Děkuji vám za tyto velice zajímavé otázky. Nejdříve chci reagovat na pana Jakolína. Ano, my jsme také se zabývali regionálními oblastmi v jednotlivých zemích a Například v Itálii jsou největší regionální rozdíly eh, v zdravotní péči pro migranty. A především výzkum se odehrával v jednotlivých oblastech a právě proto tam jsme v, v Emilia a také v Emilii jsme e, dělali různé rozhovory a dotazovací akce. Takže především tyto regiony jsou součástí tohoto výzkumu ale například také přístup k prvotní primární péči je, není poskytován všude. Pokud se týče prenatální a postnatální péče, tak tady my souhlasíme také s tím, že byl, by bylo zajímavé mít určité společné předpisy, standardy na evropské úrovni tak já jsem připomněla to, že my jako agentura vycházíme eh, z reálné situace a potom jiná agentura by z této reálné situace vyvodila závěry. A také samozřejmě souhlasíme s tím, že matky a děti jsou zranitelnou skupinou a je třeba tuto skupinu skupinu chránit, ale my jsme na základě studie zjistili, že tato ochrana není těmto dvěma skupinám vždy poskytována. Nenašli jsme žádnou souvislost mezi počtem migrantů a mezi zdravotní péči, na kterou mají nárok. My jsme žádnou takovouto souvislost neodhalili. A co se děje s lidmi, kteří nemají přístup neokladné péči? To je opravdu velká důležitá otázka. Jak víte, tak neodkladná péče souvisí také s právem na život, takže si dovedeme představit, co se jim stane, jestliže nejsou neodkladně na pohotovosti ošetřeny. Pak tady byla také připomínka, že bych bychom neměli dělat doporučení. My neposkytujeme doporučení, my pouze da, poskytujeme informace na základě, tak říkajíc, polních studií a my poskytujeme tyto informace dál a další agentury z nich vyvozují příslušné závěry. My provádíme výzkum a také zabýváme tím, jak by se situace na základě našich zjištění mohla zlepšit. Zdravo zdravotní péče je záležitost celé společnosti, takže přístup ke zdravotní péči pro migranty to je také otázka pro celou společnost. A potom na závěr tady byla také otázka nedostatku strojů. Ano, poskytování zdravotní péče, to je také otázka financí, ale poskytování, jestliže budeme poskytovat zdravotní péči, pak nemusíme poskytovat například neodkladnou péči. Takže jestliže budeme zdravotně pečovat o Eh, migranty, pak se lidé nedostanou do různých opravdu kritických situací a nebudou potřebovat neodkladnou péči. Já doufám, že jsem dokázala reagovat na vaše otázky, vzhledem k tomu, že opravdu jsem měla málo času a další otázky mohu zodpovědět například po schůze po schůzi. Takže to je všechno týkající se této prezentace a diskuse o této prezentaci a nyní máme před sebou hlasování. Máme před sebou hlasování o dvou stanoviscích. A my děkujeme nyní paní Ludovice Banfi za její prezentaci a za její připomínky. A nyní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

kratěulinkou přestávku dvě nebo tři minutky, protože všichni zřejmě nemají kartičky. Ale raději začneme a spočítáme si ty, kteří nemají kartičky, protože jsem viděla, viděl, že se určité ruce zvedly, které se hlásily, že nemají kartičky sebou. Ale pustíme se do hlasování. Takže první bod na hlasování je bod číslo čtyři je to dohada mezi EU a Austrálií o zpracovávání údajů jmené evidence cestujících ze zdrojů Evropské unie leteckými dopravci a o jejich předávání australské celní správě zpravodajka byla paní Sofia Infeld. Chce ještě se k tomu vyjádřit, a nebo budeme hned hlasovat? Ano, řeknu stručně něco. V... Já jako zpravodajka doporučuji, abychom schválili tuto dohodu Nadále zde zůstává celá řada problematických bodů, ale podíváme-li se na to, čeho jsme dosáhli a jestli že Austrálie a také další suverénní země si určují, co se chtějí o cestujících dovědět, tak vzhledem k této okolnosti jsme dosáhli opravdu dobré dohody a právě proto hlas, doporučuji, abychom hlasovali pro, přestože máme určité výhrady. Děkuji vám, pan Albrecht chce se vyjádřit také ještě? My jako poslanci máme možnost také vyjádřit menšinový názor a já chci nyní říci, že jsou tady poslanci za GUE a také za Zelené, kteří hodlají předložit menšinové stanovisko, které chce také vysvětlit, proč jsme hlasovali proti této zprávě a vysvětluje důvody, proč jsme proti, protože tam nejsou záruky týkající se například ukládání těchto dat a tak dále. Takže dobrá, to jsme vzali na vědomí a budeme nyní hlasovat. My budeme hlasovat celkově o této zprávě, kdo je pro, proti, drželi se Takže Takže budeme nyní postupovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 pro, 7 proti, 1 se zdržel takže do, zpráva je schválena. Děkuji vám a nyní se dostáváme k dalšímu bodu a to je Evropská politika sousedství a sice přeskup Evropské politiky sousedství. To je paní Flotre, která je zpravodajkou. Chcete udělat zde úvod? Ne, budeme hned hlasovat. Začneme hlasovat. Kompromisní návrh jedna pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis, eh, pozměňovací návrh 10 pro, proti, zdrželi se schváleno. Pře- Prověříme to, prověříme elektronicky pozměňovací návrh číslo 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 17 ku 17. Takže je to zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, Ano, tady vidíme stejné rozložení hlasů, tak raději to prověříme. Zahajuji hlasování elektronické, končím hlasování. 18 proti 17, 18 proti 17, nyní je to schváleno. Takže kompromisní návrh číslo 2. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 14 pro, proti, zdrželi se. Já se domnívám, že to bylo zamítnuto, ale raději to prověříme. Ještě jednou zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 proti, 20 zamítnuto. 15 pro, proti zdrželi se, já se také domnívám, že to bylo zamítnuto, takže třináctka pro, proti, zdrželi se, raději to zkontrolujeme, hlasujeme nyní o třinácti ještě. Zahajuji hlasování, končím hlasování, takže 16 mm, proti 20 zamítnuto. Kompromisní návrh 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, Takže promiňte, omlouvá se pan předseda, budeme nyní hlasovat o o skutečně 29. Tady se hovoří o tom, že když bude kompromis číslo 3 schválen, pak ostatní odpady, jak hlasujeme 29 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 4 na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, schváleno. Druhá část pro, proti, zdrželi se, prověříme to. Prověříme druhou část kompromisu 4. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 34, 35, identické návrhy. Takže toto odpadá, říká pan předseda, a přecházíme nyní k pozměňovacímu návrhu 39. Pro, proti, zdrželi se, raději to ještě jednou prověříme, prověříme to prosím, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Všechny ostatní pozňovací návrhy padají a nyní přecházíme k kompromisu 6. Kompromis 6, kdo je pro? Proti zdrželi se schváleno. Všechno ostatní odpadá až po návrh 58. 58 stále ještě žije. Pro? Proti? Zdrželi se? Raději to ještě jednou prověříme. Prověříme 58. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 60 pro, proti, Drželi se zamítnuto. Prověříme, prověříme šedesátku. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 7 pro. Proti. Zdrželi se schváleno. Tady opět odpadají některé pozměňovací návrhy až po 71. Takže 71, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. A 72, kdo je pro? Proti? Zdrželi se já se domnívám, že to bylo schváleno. Raději to ještě zkontrolujeme. Prověříme 72. A hlasování je ukončeno. Takže prověřujeme nyní 72. Raději to uděláme, budeme hlasovat ještě jednou. O, budeme hlasovat o 72. Takže kdo je pro, hlasujeme nyní elektronicky, končím hlasování. 24 proti 13 bylo to zamítnuto. A nyní budeme hlasovat o modifikovaném textu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A máme tady 35 pro, 2 proti. Stanovisko bylo schváleno. Blahopřeji paní Flotre. A nyní přejdeme dál k dalšímu bodu. A to je bod číslo 6. Yes, please. Huh? Those who were here for the vote We're here for the vote. Takže pokud jste se sem dostavili jen kvůli hlasování, tak vám děkujeme, že jste nám takto včas pomohli s hlasováním. Ale poprosil bych, abyste byli v klidu, abychom mohli přejít k dalšímu bodu. Ten se týká situace migrace ve středozemní oblasti navracení, znovu usídlení a pomoc poskytovaná komisí vyslechneme prezentaci pana Manservisiho z Evropské komise. Ten tady ovšem ještě není, takže si nejspíš budeme muset udělat na několik minut přestávku, dokud se sem nedostaví pan Manservisi. Dejme tomu pět minut nebo deset? 15. 15 minutes. Takže si dáváme 15-minutovou pauzu, prosím. Vážení kolegové, je přesně čtvrt na pět a my jsme zde. Připraveni vyrazit. Vracíme se k našemu pořadu jednání, konkrétně k bodu číslo 6. Situace týkající se migrace ve středozemní oblasti, navracení, znovu usídlení a pomoc poskytovaná komisí vyslechneme prezentaci pana Stefana Manservisi, který je z Generálního ředitelství pro vnitřní věci Evropské komise. Bylo nám řečeno, že paní komisařka Malstromová bohužel se sem dnes nemohla dostavit, proto místo ní vítáme generálního ředitele, pana Stefana Manservisiho, který bude podávat zprávu o této záležitosti. Vyslechneme jeho prezentaci a pak snad zbyde i čas na diskusi, protože eh, na tento bod máme vyčleněnou další tři čtvrtě hodinu. Děkuji, velice děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Nejprve sdělím informace, které asi nejsou úplně novinkou. Snad eh, krom toho, že byl zahájen dialog o eh, mobilitě migrace, zabezpečení migrace, chci vám jenom říci, že komise z finančního hlediska financuje hodně na podporu procesu transformace a také, aby se řešily záležitosti, které jsou Eh, vázány na otázky migrace, uprchlíků, 75 milionů na pomoc mm, uprchlíků, kteří eh, prchají ze země a vytváření táboru 3,6 milionů, aby se zajistili eh, regionální Eh, programy ochrany v těch regionech, kde uvázly. Budeme o tom hovořili s UNHCR. 10 milionů, milionů navíc to je pro eh, orgány Egypta, Líbie eh, a Tuniska, aby mohly řešit reintegraci těch, nebo pardon, eh, situaci těch, kteří se nemohou vrátit do země. A nakonec takzvaný jarní program, který byl právně schválen, 300 50 milionů na severní Afriku a je to dodatek k tomu, co již existuje eh, k národní regionální obálce pro různé účely. Týká se to i otázky mobility a migrace. Tolik eh, čísla, kolik se zatím komisi podařilo nashromážit. Za druhé, co se týče znovu usídlení, eh, UNHCR zjistila, že asi 53 tisíc, 530 tisíc, kteří zejména jsou v táborech blízko libyjské hranice a kteří se nemohou nikam dostat. Eh, paní komisařka Malsremová eh, velice se snaží, aby došlo k operaci znovu usídlení. Zatím sedm členských států přislíbilo 400 80, pardon, prosím, prosím. Paní se jenom hlásí posléze do diskuse, paní poslankyně. Možná, že už jsem řekl něco nesprávně, tak jsem se lekl. Takže 408 je zatím míst pro znovu usídlení uprchlíků z severní Afriky. To je sice výborné, ale samozřejmě to nestačí, jak říkala paní komisařka už mnohokrát. Doufám, že některé z 380 míst, které, 383 míst, které přislíbily členské státy na spolufinancování fondu pro uprchlíky, nám také pomůže. Teď, co se týče společného programu pro znovu usídlování. Zatím je to pořád zablokováno, protože není ještě dohoda o postupu. My, já osobně jsem se snažil také k tomu přispět, aby se to politicky odblokovalo. Ale pořád to nefunguje. Budeme doufat, že minimálně můžeme eh, využít této zkušenosti pro budoucna. Jak už jsem říkal, často náš návrh na příští finanční perspektivu vychází z toho, co navrhl eh, parlament pro evropské programy znovu znovu usídlování, čili eh, se to spíše týká budoucnosti. Ale máme zatím ještě malá čísla pro znovu usídlování. Za třetí, podpora členských států. Celá řada lidí, kteří eh, přijeli do Evropské unie, a to zejména přes Tunisko eh, z Libie, tak eh, těch je více než 60 tisíc v současné době a převážná většina z nich se nachází v Itálii. A samozřejmě 3 až 4 tisíce na Maltě. To jsou čísla, která jsou velice významná. Komise eh, mobilizovala podporu pro ty členské státy, kterých se to nejvíce zlíbá. Je to operace, která pomáhá zejména Itálii. A potom také v Minerva to má zůstat pořád, eh, ta loď je pořád eh, hlídková loď, která hlídkuje v příslušných vodách. Europol také do Itálie poslal odborníky, aby vytipovali eventuální zločince a také tady externí bo, fond pro eh, přeshraniční činnost se využívá a také máme fond pro eh, pomoc eh, při zvládání hraničních problémů s Tuniskem, abychom mohli podporovat i další činnost, vnější činnost Frontex, tak komise navrhla, a Libe to samozřejmě dobře ví, aby tady bylo 52 tisíc navíc 52 milionů, milionů navíc, aby to krylo zvláštní výdaje Frontexu. Pak je tady další agentura, která eh, pracuje v oblasti azylu. A ta se připravuje na to, že bude sehrávat úlohu, až dosáhne takzvané kritické masy, protože oni teprve vznikli, takže ještě nejsou úplně v projevu, ale je tam spousta dobré vůle, mají podporu Evropské komise a členských států a tedy do konce roku komise přijde s návrhem pro Eurosolu. Tento systém bude nastaven, což má také zajistit lepší ochranu ochranu hranic v Jižním Středomoří. Poslední věc. Rád bych vám ještě řekl něco, co je snad skutečně nové. Byl zahájen dialog pro partnerství eh, migrace, mobilita a bezpečnost. S tím přišla komise v květnu na, a požádala o to rada. Na, eh, v červnu já jsem byl před dvěma týdny v Tunisku a minulý týden jsem byl v Maroku. Tam jsem jednal s turistickými a marockými orgány o tom, aby bylo možné formálně zahájit dialog jehož prostřednictvím bychom měli nastavit partnerství pro migraci, mobilitu a bezpečnost. V Tunisku to velmi uvítali, bez ohledu na to, že se jim blíží volby. Ale i tohle byla velice aktuální věc, to tež v Maroku, bez ohledu na to, že tam není zatím velký tlak ze strany Maroka nebo na Maroko. Ale měl jsem tam kontakty s ministerstvem, ministrem zahraničních věcí vnitra, s různými agenturami, které mají na starosti ochranu hranic a policii, policie. Ministra pro zaměstnanost a také ten, který má co dělat s komunitami v zahraničí, tak ti vši zaprvé e, se shodli na tom, že je to dobrý návrh, toto partnerství pro mobilitu, bezpečnost, e, aby tady byla stejná e, platforma, stejné podmínky pro oh, ochranu hranic, aby se také vytvořily lepší podmínky pro mobilitu osob, což znamená vyhlídku na dohodu o usnadnění vízové povinnosti s Tuniskem Tureckem a Marokem. Samozřejmě měla by to vždycky doprovázet dohoda o readmisi, protože to je náš standardní přístup plným využitím možnosti, kterou otevírá také možnost spolupráce s Schengenem. A také vytvořit takové prostředí, aby členské státy, které eh, mohly rozhodovat eh, už na základě lepších informací eh, ohledně toho, že budou více vědět, jaká je nabídka a poptávka protože někdy se nedosahuje čísel, a, která se nedosahují, nebo nabídky, která se neuskuteční. Takže to jsou ty hlavní tři pilíře. Dialog byl zahájen, plánujeme další zasedání, bude to v Tunisku, ještě v Maroku, ještě do konce tohoto roku. A v zásadě naším modelem je partnerství, které jsme vytvořili s Gruzií a Moldovou, což je poměrně popropracované. A chceme také vyslat signál, že se chceme vypořádat relativně s nerovností mezi severem a jihem, alespoň ohledně toho, že umožníme lepší pohyb. Takže to je poslední vývoj, velmi nedávný, protože v Maroku jsem byl v čtvrt, ve čtvrtek a v Tunisku Slovensku o týden předtím. Čili i tento proces už byl nastartován a doufám, že to pomůže těm členským státům, které už jsou aktivní, ale šířejí za to, že to také pomůže vytvořit širší kontext pro řešení otázek migrace, bezpečnosti a azylu. Tudíž to je vše, co k tomu mohu v tomto okamžiku poznamenat. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tuto opravdu rychlou prezentaci, to nám pomůže Máme čas do tři čtvrtě a už nyní máme ohromný seznam řečníků, kteří by chtěli vystoupit, čili hned navrhuji, abychom to zvládli. Každý bude mít dvě minutky, takový ten rámec dvou minut, to by nám pomohlo udržet časový harmonogram, protože skutečně máme obrovský seznam. Prosím, pane Busty, začínáte. Děkuji, pane předsedo, a děkuji rovněž panu Marsevisimu za jeho prezentaci. Tři velice rychlé otázky. 408 míst. 408 míst to slíbilo to slíbily naše země EU pro znovu sídlení těch, kteří jsou na hranicích mezi Tuniskem a Libii. Delegace Evropského parlamentu navštívila toto místo v Šuši v červenci. Pět, téměř pět tisíc lidí tam bylo. Už v té době. A pět tisíc lidí, pokud vím, je tam ještě pořád umístěno. Proto se chci zeptat, kolik z těchto 400 asi míst, které slíbila, slíbily členské státy, již byly využity. A pokud jde o tuniské orgány, ano, řekl jste nám vaše cíle, pokud jde o partnerství s ohledem na dohody, dohodu o mobilitě. Ovšem došlo k nějakému pokroku, jakémukoliv pokroku s tuniskými orgány. Zahájili jste dialog s orgány na místě. Vím samozřejmě, že probíhá obtížné volební období, které je zaměstnává. I přesto se ptám, zda došlo k nějakému pokroku v tomto jednání. A poslední, i jaso. Řekl jste, že ještě není úplně funkční, proto bych se rád zeptal, kda, nebo kdy dojde k plné funkčnosti. Děkuji, pane, pan Moráš. Ano, opět eh, podobně ve stejném duchu a velice stručně několik otázek. Já jsem byla rovněž členem delegace pro Tunisko. Mm, v podstatě berou na sebe příliš veliké sousto povinnosti, proto se chci zeptat, eh, jak se to realizuje, k čemu již došlo, jak tento partnerský dialog přináší přidanou hodnotu do celého procesu. Hovořil jste, popsal jste tento proces, ovšem jak to bude vypadat s ohledem na větší závazky z větší strany členských států, než jenom ty, ke kterým se zavázali u Frontexu. Zmínil jste se o Hermesu, o této operaci, proto moje politická frakce by ráda věděla, mm, jaká je aktuální situace. Myslím, že to bylo někdy v březnu. Je to kritická záležitost, analýze a toho, koho z Lampadusy, kdo se dostane z Lampadusy a naopak kdo ne, čili jaká je aktuální situace. Třetí stručná veliká otázka pro všechny frakce. Mohl byste nám poskytnout nějakou analýzu odblokování tohoto programu pro znovu osidlování. Pro nás je to zásadní, pro Evropský parlament je to požadavek um, napříč politickým spektrem, alespoň těch větších skupin. A poslední věc, mohl byste objasnit trochu ty konkrétní podmínky, pokud jde o tento disproporční příliv lidí ze strany členských států, myslím, že to byla 55. směrnice z roku 2001, pokud jde o minimální standardy, ochrana minimální jaké jsou stávající poslední aktuální informace v tomto ohledu. Děkujeme, paní Lutvardová. Děkuji, pane předsedo. Velice stručná otázka. Pan ředitel se zmínil o třetím pilíři, o legální migraci, rovněž se zmínil o tom, že je na straně členských států rozhodnutí, pokud jde o nějaká čísla, nabídky, ovšem jaká je zde šance, že vůbec budou nějaké konkrétní nabídky ze strany členských států? Jak to bude vypadat, tato čísla? Probíhá dialog o legální migraci? v tomto kontextu skutečného poskytnutí legalizace migrace nebo v nějakém jiném kontextu. Je to spíš na úrovni fantazie. Děkujeme. Paní z Děkuji, pane předsedo. Těch 408 lidí, toto číslo, u znovu osídlení. Je to vně nebo mimo kvóty? Já když jsem se podívala na mou zemi, nizozemí 55, to znamenalo v rámci kvóty, to znamená o 55 lidí méně z Tahabu v Keni, proto bych se ráda zeptala, za členské státy navýšily své kvóty. U Libie v létě 2010 Evropská komise podepsala dohodu s Libií o ochraně hranic. Částky finanční již komise odeslala libyské vládě, v tom období to byl ještě pořád Kadáfi. Jak vypadá tato dohoda? Myslím, že o tomto se zatím nezmínil. A rovněž obnovená dohoda mezi Itálií a Libii, jestli byste nás mohl informovat. Ta byla obnovená nedávno, pokud jsem to pochopila správně. byla to nějaká, promiňte, já jsem zapomněla, ta dočasná vláda, ta dočasná, dočasná rada, která řídili by současné pře, přechodná rada, údajně hm, ta situace ohledně monitoringu moří, tam jsou nějaké ještě problémy. A dále je to, jsou to hm, vnitřně vysídlení lidé a sezónní pracovníci. Ráda bych se zeptala, jak bychom mohli pomoci severní Africe pokud jim chceme opravdu pomoci, asi by EU měla přijít s nějakým mm, otevřenějším přístupem k migrujícím pracujícím. Děkujeme. Pan Jakolíno má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo, a rád bych poděkoval panu Manservisimu přednedávne se zmínil, příliško se zmínil o tom, že v podstatě jde o 60 milionů lidí v posledních šesti měsících, o které e, se musíme postarat. Mnoho těchto lidí se dostalo na Sicílii, Dále jste se zmínil o kontaktech s Libií, které byly nedávno zahájeny. Dále předpokládám, že i s Tuniskem, s Marokem k tomu dochází rovněž, abychom reagovali a řešili migrační toky na základě bilaterálních dohod, což podle mého názoru je nejlepší cesta před. Rovněž bych se rád zeptal, jak dlouho budeme pravděpodobně čekat na podepsání těchto dohod. A poté to, co řekl pan Barroso, situace na Sicílii, Lampeduze, kde se dostává vysoké číslo těchto migrujících, kdy můžeme očekávat na nějakou reakci pro tuto oblast, jak pokrýt potřeby lidí, kteří zde Eh, se dostanou na tyto ostrovy. Paní Gons, vy jste nežádala slovo, tak paní Romero má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Ano. Dialog pro partnerství pro mobilitu s jižními zeměmi, tak jak to prezentovala komise v červnu, to si myslím, že je dobrá záležitost i do budoucna. Myslím si, že je to krok správným směrem. Problém je ovšem v tom, že situace zde vidíme už, je situace pro několik let, vidíme, že malcké úřady v tomto ohledu mají veliké problémy, ten úřad tam nefunguje, vidíme zásadní problémy na hranicích mezi Tuniskem a Libií, dále je to problém v Řecku, na Lampeduze máme zde různá detenční centra, která podle mého názoru jsou opravdu mm, ostudou, protože rozhodně eh, nereflektují naše práva, ani naše hodnoty. Hovořil jste zde o obrovských částkách, o stovkách milionů, ovšem my vůbec nevíme, jakým způsobem se tyto miliony využívají. Nemáme, alespoň nevíme o žádném hodnocení těchto finančních částek, nevíme, zda budeme mít takové hodnocení k dispozici. Paní komisařka Malstromová Eh, snad eh, s něčím přijde, ovšem my v podstatě nemáme jasnou představu. Tyto fondy prostě asi existují, ovšem jak se vynakládají tyto prostředky, kterým směrem, tam nemáme žádné informace. Dále je to znovu usidlování eh, uprchlíků v libijských táborech. Hovoříte zde o evropských programech, ovšem pokud vím, tak jednotlivé procedury a postupy eh, jsou spochybňovány. Mohl byste nám k tomu něco říci? Prostě mm, si myslím, že bychom měli mít opravdu skutečnou evropskou politiku, která umožní re, reálnou realizaci, implementaci a rovněž prosím, abyste nám poskytl jasnou informaci o tom, jak se využívají naše prostředky. Děkuji, pan Mulder. Děkuji. Ano, z Libie, tam probíhá občanská válka, samozřejmě, že je tam hodně uprchlíků. Všem jedna z zajímavých věcí je to, že po revoluci v Tunisku došlo rovněž k velikému mm, přílivu lidí z Tuniska a to si myslím, že je Ehm, velice překvapivé. Domnívali bychom se, že po tom diktátorském režimu lidé budou chtít zůstat doma, ovšem ve své zemi. Proto bych se chtěl zeptat, co se děje nyní po, po tom všem, co proběhlo v Egyptě, v Tunisku, v Syrii možná rovněž, ehm, co komise očekává v tomto ohledu a jakým způsobem se připravujete na možný příliv lidí z těchto zemí. Děkujeme, paní Flotr. Ano, dobrý den. Vy jste zahovořilo o čísla, které se dotýkají opravdu tisíců prchlíků, které očekávají znovu usidlování. Rovněž váš úřad hovoří o tom, že došlo e, od poloviny února k utonutí tisíce lidí ve Středomoří. Já hm, si ovšem myslím, že to není dostačující, abychom řekli, my v podstatě nemáme dostatečné informace, v podstatě k tomu nedošlo v našich teritoriálních vodách evropských. Já jsem položila tuto otázku a v podstatě jsem nedostala dostatečné dostačující odpověď a v podstatě pokud jde o Frontex, ten v podstatě tam nemá k tomu co říci vy už jste se o tom zmínil, podpora finanční, pokud jde o podporu těchto lidí ve Středomoří, 2000 um, um, těch, kteří přišli o život, asi prostě bychom, máme tam lodě, které to tam celé sledují, tuto oblast, měli bychom prostě více, více um, obezřetní, pokud jde o celou situaci. Ano, i když víme, že v podstatě to byli lidé, kteří utíkali z, z Liby, Sýrie a tak dále. Ovšem já si myslím, že Evropská komise by prostě měla požadovat objasnění všech těchto situací, ne- neakceptovat jení, ke kterým dochází na těchto lodí a tak dále. Vy tam navrhujete dohodu o partnerství pro moří. Ano, já velice rychle, pane předsedo, samozřejmě je to balíček, je to balíček, které má určité, určité podmínky, pokud jde o boj proti nelegální migraci, dále je to dohoda o, o navracení, znovu usidlování a tak dále. My už jsme něco podobného měli s východními zeměmi, máte nějaké výsledky, jak to funguje především, protože tato dohoda o o navracení, to je v podstatě právo země navrátit tyto, tyto lidi zpátky, ovšem pokud jde o mobilitu, uh, usnadňování vizové povinnosti a tak dále, to je na straně eh, povinnosti jednotlivých členských států, protože chci zeptat, jak to funguje, jak se to implementuje, protože něco podobného chceme využít i vůči zemím na jihu. A dále opatrnost Eh, pokud jde o tuniskou situaci, volby a tak dále, pluralita, seznamy kandidátky vidíme, že v podstatě vši, téměř všichni vedoucí představitelé hovoří, že ta vláda je dočasnou vládou, veškeré eh, výsledky, které byly mm, projednány nyní, tak v podstatě poté budou opětovně revidovány a tak dále. Já osobně si ho hovořím, že bychom měli být velice obezřetní s ohledem na demokratickou, demokratický vývoj v této zemi, tak aby Tunis, Tunisané si mohli sami zvolit, protože ten projekt, ten plán jasný zmín, tak to v eh, podstatě si, si myslím, že tam je obrovský problém. Myslím si, že, že v, eh, především s ohledem na dohodu o mobilitě bychom měli být velice obezřetní. Děkuji a slovo má paní Gomeš. Vážený pane předsedo, ráda bych řekla, že z Libie už nepřichází tolik uprchlíků. Většina těch, kteří se dostali do Tuniska a ostatních zemí kvůli válce, už jsou zpátky v Libii. Ano, máme tento problém asi těch 5300 lidí, kteří byli na území Tuniska, ovšem už jsou, um, předtím je UNHCR uh, identifikovala jako uprchlíky Ovšem už to není v Libii a proto bychom měli udělat více. Proto bych se ráda zeptala pana Servisiho, co děláte proto, abyste přesvědčili členské státy, aby přišli s lepšími ještě nabídkami pro tyto lidi v Libii. Přímo v Libii máme asi 1500 lidí blízko Tripolisu, možná nějaké jiné, poblíž Tripolisu ještě nějaké jiné tábory. Od té doby, co se Tripolis dostal do rukou revolucionářů, už tyto lodě nebyly vysílány na Maltu a podobně, čili vidíte, že skutečně to zneužíval Kadáfi, aby nás tímto způsobem vydíral. Vidíte, že poté už s těmito uprchlíky lodě neod, neodplouvaly. Ovšem dva typy lidí, kteří zde jsou, jak si ještě na místě, možná to nebudou přímo uprchlíci, ale migrující pracovníci, kteří by chtěli být repatriováni tam bychom měli něco udělat. Pane Man Servisy, uděláme něco prostřednictvím UNHCR nebo jiných organizací, abychom pomohli lidem, kteří tam jsou uvízli v Libii. A rovněž se připravujeme pro ty tisíce, kteří z Libie budou repatriováni, jakmile mm, vyjdou z vězení, protože často to byli žoldáci, nebo alespoň jsou obvinováni z toho, že to byli žoldáci jsou to ti, kteří pracovali pro Kadáfiho údajně a tak dále. Ovšem mnoho z těchto lidí se chce dostat do svých zemí, musíme, musí se je repatriovat. A další věc, co můžeme udělat proto, abychom tlačili na členské státy, aby vytvořili společný program znovu usídlení. Mohli byste nám říct si konkrétní argumenty, které v podstatě blokují realizaci těchto programů. Ta situace se zdá být v takové slepé ulice. Ovšem, pokud by nás čekala krizová situace, řekněme v Alžírsku, kdo ví, tak to by opravdu mohlo rozbouřit celou situaci. Děkujeme, pan Tavares. Děkuji za slovo. Pokud jde o znovu osidlování, ten pilotní projekt u naléhavého osidlování, ten byl, osí, ten byl odsouhlasen naším výborem pro rozpočet a doufám, že ho brzo schválí plenárka. Tak to je ta dobrá zpráva. A nyní ta blokáda. Blokáda spolurozhodování u o otázky znovu usídlení. Pane Manservis, já si víte, že maďarské předsednictví přišlo s návrhem, vy jste byl zapojen do toho návrhu aby co nejdříve od, v podstatě od, v horizontu několika týdnů já jsem měl možnost se sejít se všemi politickými skupinami, přišli jsme s protinávrhem, který navrhuje ty delegované akty, to byl právě ten sporný bod, aby jsme to um, přizpůsobili spolurozhodování, nejenom částečnému spolurozhodování. Ten rozdíl znamenal, to, že jsme měli ještě jednu zkusku navíc, abychom se rá, eh, zabývali prioritními regiony. My jsme v podstatě oficiálně neobdrželi ani z komise, ani z rady žádný dotaz. My už jsme zahájili rozhovory s dánským předsednictvím, které je ochotno spolupracovat s polským předsednictvím jako součást TRIA. Jak víte, musí to být vyřešeno za polského předsednictví, pokud ne, tak přijdeme o celý rok tohoto procesu znovu sídlování. Komise by nám proto mohla pomoci v tomto ohledu, podle mého názoru, reagovat na protinávrh parlamentu, to je první věc, podívat se na to, jak se vám to líbí, zda tam něco není v pořádku, můžeme ho prodiskutovat, tento návrh, můžeme se zapojit do dialogu v tomto ohledně tohoto návrhu. Samozřejmě, ovšem měli bychom být pragmatičtí a reagovat co možná nejrychleji. To je to, na co poukazují i kolegové, k čemu dojde, nebo jak to bude vypadat, se nejde pouze o nějakou blokádu mezi parlamentem a radou. My děláme prostě polovinu naší práce, dokonce dvojnásobně, protože v rámci spoluzosledování a poté ten náš protinávr. Rada nereagovala ani jednou. Doufám, že z polské předsednictví bude schopno to dořešit, ovšem po, prosím komisi o pomoc, aby jsme to mohli vyřešit i my na naší straně. A dále to navrácení lodí z Itálie do Tuniska a tak dále. Zdá o tom víte, zdá komise si je toho vědomá, zdá to považuje komise za legální. Italské úřady tvrdí, že to je na základě bilaterálních dohod, proto chci vědět, zda komise ví o těchto bilaterálních dohodách a zda je považuje za odpovídající evropským standardům. A pokud je to v souladu s našimi standardy, jak to můžeme vysvětlit? A zda víte, že Lampedusa už není považována za bezpečný Eh, bezpečné útočiště a jaké to může mít dopady na ostatní lidi na Lampaduze. Děkuji. Já jsem si uvědomil, že pan Cameron a také pan Sarkozy bombardovali Libii tak, aby se občanům Libie tam vůbec nelíbilo. A také Libyjci přijížděli do Evropy za eh, diktátora Kadáfiho a také v současné době opouštějí Libii. A lidé v nezávisle na situaci v Libyi nebo v Tunisku jezdí do Evropy, protože tady jim bude lépe. Vzhledem k znovu usídlování, tak tady chci říci, že tady máme princip, že nesmíme uh, vracet lidi do nebezpečných zemí. Ale to pak by vedlo k tomu, že v Evropě budou všichni obyvatelé z Afriky a také z Asie, protože žijí v nebezpečných zemích. Takže to by pak odpovídalo opravdu principu nenavracení, ze kterého vycházíme pan Borsellino. Paní Borsellino, děkuji, děkuji, paní předsedkyně, pane předsedo. A nyní se chci vrátit k italské situaci na Lampeduze. co se také stalo s nucenou repatriací. A zde mě zajímají, jaké závěry se vyvodily z vyšetřování z této situace. Také vás chci upozornit na vesnici Mineo, kde italská vláda také soustředuje imigranty z celé Itálie, ještě mimo těch, kteří přijíždějí přes moře a všichni tam jsou a čekají na rozhodnutí o svém o uprchlickém statutu. A mě by zajímalo, kdo monitoruje celý tento proces a kdo zodpovídá za tyto situace. A nyní bude reagovat pan Manservisi. Potom také může zareagovat polské předsednictví, pokud se chce účastnit diskuse. Prosím, máte možnost. Děkuji. Možná, že až po panem Manservisim to pro vás bude snažší, ovšem pro něj méně opravdu se odehrála velice živá diskuse, to u nás bývá často a nyní opět dávám slovo panu Manservisimu a potom uslyšíme také stanovisko rady. Ano, děkuji. Já nemohu reagovat na všechno, to by trvalo další hodinu, ale zmíním se tedy pouze o některých klíčových záležitostech a potom můžu, mohu také e, být v kontaktu s jednotlivými poslanci bilaterálně. Pokud se týče znovu usídlování, o tom ho se zmínili mnozí. E, ze čtyř 400 eh, lidí, kterým bylo nabídnuto znovu usídlení, se znovu usídlilo pouze 100 lidí. A to se nám také nelíbí, to také říkala paní komisařka Valstremová. A my také hodláme podpořit proces znovu osídlování OSN, ale to všechno velice dlouho trvá, protože tady také existují interinstitucionální otázky týkající se například aktu přenesené právomoci. Poslední eh, návrh parlamentu se ubírá tímto směrem, tak aby se vedla spíše politická diskuse, která by vedla k politickým výsledkům a závěrům. Protože jde o to, abychom samozřejmě musíme dospět ke kompromisu. A proto mě zajímá, co si o to myslí polské předsednictví. Ale my musíme stále pracovat na hledání řešení. Takže ta čísla v oblasti znovu osídlování nejsou zrovna slavná. Pokud se týče navracení, tak tady spolupracujeme s UNHCR. Tady máme vysoká čísla uprchlíků, o kterých hovořil pan Bosutil. Například v Tunisku je vysoké číslo, které se však má snižovat a také toto snižování souvisí s programem znovu usídlování v Tunisku, tak aby lidé mohli odejít do dalších oblastech a v této oblasti také spolupracujeme s Kanadou a Spojenými státy. My také se snažíme řešit problémy obyvatelstva, kteří zůstali, tak říkajíc, vyset v Libyi. Situace je tam velice složitá, protože také žoldáci z Libye se pravděpodobně budou vracet do subsaharské Afriky. Ale my tady máme dvě města v Libyi, to je Bengázi a Tripolis. Benga, Bengázi se již diskutuje o tomto problému. Vyslali jsme mise do eh, Bengázy, tak šlo o to, aby se vytvořily určité základy pro další operace, ale tam je úplně jiná situace v Libyi. A to se týká znovu usídlování. Tady se hovořilo o tom počtu 400, zdali je to číslo mimo kvótu, tedy navíc, a ne, ne, tomu tak není. Toto bylo číslo určené pro zvláštní znovu usídlení. Ale jak se to bude vyvíjet, to zatím nevíme, ne, tím nemůžeme říci, že by to bylo navíc. Pokud se týče EASO, co s tím může dělat, ale fungování skončilo v červnu a také jednotlivé operace se odehrávají na severu Řecka, kde se také snaží absorbovat příliš uprchlíků. EASO se snaží organizovat další týmy, ale tato agentura, která situaci má řešit, je mladá, také je velice těžké aby opravdu efektivně pracovala. A my se snažíme také zvýšit kapacitu EASA a snažíme se také mobilizovat jednotlivé týmy v jednotlivých členských státech. My se snažíme tlačit na členské státy, aby zvýšily kvóty, ale e, není to úplně jednoduchá záležitost, zatím výsledky nemáme, ale my na tom budeme neustále pracovat. Pokud se týče situace v Tunisku, misi, kterou jsem vedl, to byla mise pod vedením komise, byla tam také e, Frontex zastoupen, Europol a polské předsednictví, tak aby tam byli zastoupeni všichni aktéři. V Tunisku jsme se dohodli, že zahájíme jednání s Frontexem a také, že budeme konkrétně spolupracovat eh, s Europolem tak, abychom rozbili převaděčské kruhy. A jak dlouho to bude trvat? Ano, určitou dobu to trvat bude, protože nemůžeme okamžitě nahradit bilaterální vazby, ale jde o to, abychom na komunitární úrovni pokračovali. My neznáme veškeré obsahy dohod, ale také nám tuniské úřady řekly, že komunikovali s italskými úřady o uh, mezinárodních vodách a mezinárodních tuniských vodách, tak aby se vědělo, kde jsou lidé zachyceni. To znamená, že my také jsme v kontaktu s italskými úřady, abychom zjistili, zdali jsou splněny podmínky mezinárodního práva. Ale my tady víme, že je třeba pracovat především na eh, hranici mezinárodních eh, vod, tak aby uprchlíci se mohli, mohli být navráceni do tuniských výsostních vod my se snažíme získávat v této oblasti koherentní informace a dohoda s Libií. Komise neměla dohodu s Libií my jsme vytvořili společnou deklaraci či memorandum of understanding, tak abychom především bojovali proti obchodu s lidmi eh, v oblasti Středozemního moře. Eh, ke Eh, Kadáfiho režim se snažil vypudit určité lidi a, a motivovat je k opuštění Libye. A my jsme se toto snažili zastačit, zastavit, protože to původní memorandum of understanding mělo především eh, zřídit evropskou kontrolu v této oblasti. Ale v současné době tyto prostředky má k dispozici eh, přechodná rada v Libyi, tak aby dokázala řešit tuto situaci. Ale oni mají nyní jiný problém bohužel mají problémy především s žoldáky, a také e, mají zahraniční dělníky, kteří pracovali především ve stavebnictví. Teď e, ohledně partnerství, na kterém pracujeme. Ano, to opravdu řeší situaci na hranici. To je ta komponenta týkající se eh, bezpečnosti. Pokud bychom nenastavili rovné podmínky v tom, jak si důvěřujeme při ochraně hranic, při boji proti eh, organizovanému zločinu, tak bychom se samozřejmě moc daleko nedostali. Ale i Tunisko, i Maroko si velice přejí zahájit jednání s Europolem a Frontexem, aby se takto mohli s nimi kontaktovat a to je nepochybně velice kladné. Nerovnováha mezi readmisí a mezi usnadněním vízové povinnosti. Já, když jsem předkládala zprávu o realizaci readmisní smlouvy, tak jsem také připomněl, že komise Eh, si uvědomuje, že není možné eh, nutit readmisní dohodu, vnucovat ji bez usnadnění vízové Eh, povinnosti. My nemáme readmisní dohodu s Tuniskem, s jednání s Marokem jsou teď zablokována, čili snažíme se o větší rovnováhu, tak aby tady bylo usnadnění vízové povinnosti. To znamená opatření, ne aby to bylo a la carte. Znamená to, když bude eh, dohoda na úrovni Evropské unie, že to bude týkat všech členských států a nebude tady nerovnováha, že by jenom některé se k tomu tomu hodně zavázali. Čili my se snažíme budovat na základě pozitivních zkušeností z východu. A chceme také používat další nástroje, jako je modrá karta například nebo eh, směrnice o sankcích eh, pro zaměstnavatele, když zneužívají nelegální migranty. To je často spojeno i se sítěmi převaděčů. Eh, pak jsou tady otázky mobility studentů, výzkumníků, to se zase nedostatečně využívá, takže můžeme pracovat v různých směrech. Eh, pracovní povolení. Samozřejmě, že to je právem a povinností členských států, ale zase zkušenosti konkrétně s partnerstvím s Moldavskem ukazují, že když mají členské státy rámec, v němž mohou rozhodovat, a když jsou komunitární akce, které pomáhají v tom, aby se dala dohromady nabídka a poptávka po pracovní síle. Vlastně 15 členských států už jsou toho e, součástí a také se e, čísla změnila. Takže o tohle jsem hovořil s ministry pro zaměstnanost v obou zemích, v Tunisku i v Maroku. A e, samozřejmě nemůžeme nikoho nutit, nebudeme nikomu dělat nějakou povinnost. Pak ohledně podpory regionů, které jsou dotčeny situací v Lampeduze. My víme, jak to vypadá v Lampeduse, to místo, které bylo prohlášeno za nebezpečné, protože také nedávno tam byly zničena ta zařízení a komise žádala evropské, pardon, italské úřady, aby sdělili, jak chtějí fungovat. Že Lampedusa vlastně to je hodně blízko, je to blízko od, e, ale k sicilskému prostředí je, pobřeží je to dál od Maroka, Linuza je blíže, tak jsme se ptali italských orgánů, co chtěli dělat s tímhle, protože vlastně italské orgány by se mohli dostat ještě do těžší situace. Proto jsme se ptali na informace, jak e, italské úřady mají v úmyslu e, zareagovat a plnit svoji mezinárodní povinnost. Určitě dělají všechno, co mě mají, ale situace se jim stížila. Teď e, situace na Mineo to prozatím kontroluje občanská společnost UNHCR a je to také součástí diskusí, které vedeme s italskými úřady, abychom se v tom vyznali. Já prozatím nemám žádné eh, eh, informace nasvědčující porušování lidských práv. Zatím ne. Asi se uskuteční mise, která se bude zabývat tím, co se stalo na Mineo. Ale prozatím mm, ty aktivity, které probíhají, a to i na základě toho, co nám říká UNHCR, jsou velice důležité. Ale zatím ještě tady nedošlo k situaci přímo krize, jako je tomu v Řecku. Ale samozřejmě, že to budeme sledovat sledovat, ale závisíme na tom, co nám říká Itálie. Nyní k používání směrnici pro ochranu, dočasnou ochranu. To je prostě směrnice, kterou nikdo nepoužívá. Tečka. Můžeme se bavit o tom, proč, ale nikdo si ji nepřeje evidentně, evidentně uplatňovat asi bychom se měli o tom eh, pohovořit, abychom si řekli, zda je to ještě věc užitečná, zda by se měla reformovat nebo ne. Je tady taky článek 783 a měli bychom také dále uvažovat o tom, jak to na základě těchto zkušeností lépe využívat. Ale to patří do širší diskuse o mezieuropské solidarity. A dovolte mi říci, že zatím se sice děje v do, dobré věci v praxi, ale s konsolidací legislativy vždycky jsou nějaké problémy. Jde o problémy těch utonutých, to je samozřejmě obrovský problém, ovšem my nemáme žádné důkazy o tom, že kromě teda té šíleného dramatu, ke kterému došlo, to znamená, vidíme, že jsou to lodě, lodě, které jsou v šíleném stavu, které tam e, vyplouvají, protože je někdo donutil ty lidi a podobně, čili jakým způsobem dochází poté k těmto rizikům, k dramatickým situacím. Samozřejmě, že to je spojené s, s obrovskou mizérií, problémy v těchto zemích, kde lidé, ze kterých utíkají lidé. Ano, otázka zní, jak využívat tyto informace, které můžeme nějakým způsobem se sbírat prostřednictvím společné, společných operací. Ano, Frontex prostě dělá to, co po něm požaduje ta země přijímající a v současné době je to operace Frontexu, která se zabývá analýzou rizik ve středomoří, aktivitou samotného screeningu, ovšem bohužel tam není dostatek prostředků, které jsou k dispozici. To je prostě bohužel teda italské úřady budou muset reagovat zatím sami a když budou konkrétnější situace, tak budeme moci zaktivovat i Frontex, ovšem ano, musíme to objasnit, máte pravdu, my se snažíme objasnit to, ovšem ne poukazovat prstem pouze na jeden nebo dva státy, to by nevedlo k ničemu. My můžeme udělat jenom to, co prostě můžeme v daném... Ano, ale znamená to, ano, někdy někteří to přežili, tak například vyslechli jste ty, tyto lidé, protože to bylo několik lodí, hodně lodí. Samozřejmě to prostě je součástí dialogu, který vedeme se zeměmi, který se dotýká, abychom pochopili, k čemu došlo v těchto tragédiích. Ovšem ani my, ani Frontex nemá operační kapacity pro to, abychom toto šetření vedli. Musíme to prostě vést na základě různých reportů, informací. Čím víc budeme mít informací, tím víc budeme moci požadovat od členských států, od eh, komisařů a tak dále. Ano, způsob fungování Frontexu, tam nejde pouze o pasivní respektování mm, lidských práv. Asi by měl být tento přístup aktivnější. Já doufám, že dojde k formalizaci i tohoto úkolu na straně Frontexu v těchto problematických situacích. Samozřejmě, že my očekáváme, že by k tomu mělo dojít a snažíme se objasnit tyto, tato obrovská dramata společně s mezinárodními organizacemi, úřady ve státech, ze kterých utíkají tito lidé a samozřejmě i nevládními organizacemi a v rámci tohoto dialogu mobility, bezpečnosti, ten by rovněž měl vytvořit určitý rámec konkrétnější, abychom se věnovali oblasti Středomoří. Eurošur, to je další věc. My na konci roku přijdeme s legislativním návrhem. To by měl být systém, který bude integrovat veškeré informace, které jsou k dispozici z různých úřadů, ať už jsou to policejní orgány nebo Eh, mm, pohraničníci nebo kontrola Středomoří, kontrola migračních toků, eh, nelegálních eh, obchodování, nelegální zbraně, drogy a tak dále. Čili jakýsi integrovaný systém, který by umožnil v reálném čase poskytovat všechny informace. A já vidím, že mnoho zemí už má tyto prostředky. Například ve Valencii jsem měl možnost vidět takové středisko, kde opravdu jsou velice pokročilí v tomto systému. To je právě způsob, který by mohl umožnit integrované informace. S Marokem vedeme diskuzi, s Tuniskem, tak aby se stali součástí tohoto systému. Oni si uvědomí, že to nejde, protože to jsou nějaké její hranice a poté naše hranice, a že je to společná výzva, abychom zabránili pašerákům. Prostě samozřejmě ano, jak se o tom hovořila, 2000 mrtvých ve Středomoří, aby prostě jsme vytvořili určité možnosti společné, to jsou ovšem plány a doufáme, že to budeme schopni realizovat. Omlouvám se, nemáme dostatek času, omlouvám se, pokud jsem neodpověděl na všechno, všem jsem k dispozici, zůstanu vám k dispozici obecně. Naopak, pane Manservisi, moc krát vám děkujeme za vaši snahu, co možná nejkomplexněji odpovědět na všechny otázky. Ovšem těsně před koncem ještě poprosíme polské předsednictví. Velice, velice stručně vás prosím, protože opravdu bychom neměli zde spožďovat eh, to, to, to poslední bod našeho jednání. Bardzo děkuji. Děkuji. Děkuji mnohokrát a vynasnažím se, abych to řekla stručně. Pokud jde o celý region, celou oblast Středozemního moře, chci říci, že předsednictví a rada plně podporují veškerou činnost komise, která má za cíl realizovat závěry z Evropské rady z července roku. Jak už bylo řečeno, předsednictví se zúčastnilo nedávných misí, politických misí do Maroka a Tuniska a také máme radost výsledků a chceme se také účastnit dalších misí, o kterých jste, pane si hovořil. Pokud jde o obsah partnerství, pak bych mohla jenom stručně zmínit jednu věc, protože byste se tady na to ptali obvykle takováto, takováto Eh, dohody eh, se dělají v trojuhelníku partnerství, zlepši, usnadnění vízové povinnosti a otázky readmise. Pokud se týče partnerství týkající se mobility, pak se to vždycky skládá z těchto tří prvků a tedy bude to migrační, legální, boj proti nelegální a bezpečnost a rozvoj. Takže pokud jde o schéma udržení geografické rovnováhy, co se týče těchto komponentů, to všechno tady bude. Dále, pokud jde o otázky týkající se programu znovu usídlení a návrhu, který vznikl za maďarského předsednictví, pak to v radě vyvolalo velké právní pochybnosti. E, právní služba rady e, řekla, že to je e, mimo komitologii, není to ani prováděcí, ani delegovaný akt a proto se přestali zabývat tímto návrhem, protože to rada nepodporuje ale jsme připraveni dále spolupracovat a budeme se snažit spolupracovat i s komisí, i s vámi všemi, aby se ta situace vyřešila. Děkuji mnohokrát. Thank you. Final comment? Děkuji. Závěrečné poznámky, pane Manservisi, již nemáte co dodat. Bylo toho skutečně hodně. Pan Savares, ještě se chci obrátit na předsednictví. Mě by zajímalo, zdali Grada se již zabývala eh, návrhem Evropského parlamentu, či náš návrh předložila právní službě. Ano, v současné době analyzujeme tento návrh a doufám, že vám budeme schopni dát 20. během slyšení o azylu a otázek znovu, zasi, znovu z usídlení, takže už vám tam řekneme něco přesnějšího. Takže to bylo stručné a pádné a konkrétní. Děkujeme vám, pane Manservisi, za vaše stanoviska a názory. Bohužel vypadl mikrofon panu předsedovi. Opravdu se velice snažil a dal nám všem příslušné odpovědi. A nyní máme před sebou poslední bod na programu dnes odpoledne. Prosím, a Ale prosím.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 tomto bodu se bude konat schůze koordinátorů. Nyní máme ještě jeden bod na programu a to je bod číslo 7. Já vám pouze připomínám celý časový harmonogram. A to máme tedy bod číslo 7, to je Evropský rok občanů 2013.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 máme bod, který se zabývá Evropským rokem občanů 2013. Evropská unie hodlá prohlásit rok 2013 Evropským rokem občanů. A hodláme se také zaměřit na práva evropských občanů, eh, být inform, tak, aby občané byli informováni a aby také mohli účinně vykonávat svá práva. Tento rok také chce zvýšit povědomí o právech, které jsou spojeny s evropským občanům a především se to týká také práv evropských občanů na volný pohyb a rezidenci eh, bydlení na území eh, členských států. 11. října byla zpravodajkou jmenována paní Papadopolu. Nejdříve však si vyslechneme pana Fanderstína, který je generálním ředitelem generální generálního ředitelství pro komunikaci v komisi a ten nás seznámí s návrhem komise. Posléze bude hovořit pan Jazinský eh, jménem polského předsednictví a na závěr dostane slovo paní zpravodajka a také další poslanci. Nejdříve budou eh, hovořit pan van der Steen, generální ředitel. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo, dámy a pánové. V roce 2009 v v usnesení z 15. prosince se obrátil parlament na komisi a požádal komisi, aby prohlásila rok 2013 eh, rokem evropského občanství tak, abychom diskutovali o evropském občanství, ale abychom také informovali občany Evropské unie o jejich právech, především vzhledem k Lisabonské smlouvě a ustanovením v Lisabonské smlouvě. My jsme toho názoru, že v době ekonomické a finanční krize Evropský rok občanů je rozhodující a velice důležitou iniciativou. A to proto, protože, jak vy jste řekl, pane předsedo, je důležité, aby evropští občané si uvědomovali a znali svá práva a aby také znali výhody, které požívají jako občané EU. Je také důležité posílit uvědomění občanů a také to, aby se občané stotožnili s politickými projekty Unie. v rok 2013 bude obsahovat důležité prvky v přípravě na obecné volby v roce 2014. Předseda, pan předseda Barroso konstatoval, že eh, Evropa má dát svým občanům nová práva. A nej, současná hospodářská krize je pravděpodobně největší výzvou eh, v historii naší unie. A mimo to máme také krizi důvěry na straně občanů tak jak pan předseda Barroso konstatoval eh, ve svém projevu o stavu Unie 20. října ve vašem parlamentu. Po tomto projevu. Následně po tomto projevu minulý týden také schválila komise cestovní mapu týkající se budoucích kroků. Tato cestovní mapa obsahuje pět kroků, jak se vypořádat také s krizí a jak zajistit trvalý, trvalý a udržitelný růst. Tento plán představil pan předseda Barroso minulý týden v Evropském parlamentu a také tento plán bude předložen budoucímu zasedání rady příští neděli. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že v krizové době je důležité dát evropským občanům dobrý pocit a že to je také velice důležitá věc. Je zásadní, aby evropští občané nejenom podporovali evropské reformy, ev, ev, reformy, které se plánují na evropské úrovni, ale aby se jich také přímo účastnili. Podíváme-li se na výsledky Eurobarometru a podíváme-li se na otázku, co Evropská unie představuje pro občany, 45 odpovědí říká, že lidé, občané spojují Evropskou unii s právem na volný pohyb, e, studium a také na práci v rámci EU. A tato asociace e, e, je také navazuje na dalších 37% a to je to, že 37% občaných, občanů EU spojuje EU s eurem také občané považují volný pohyb za své zásadní právo, které souvisí s občanstvím v rámci EU. My bychom tuto tuto pozitivní asociaci měli také využít proto, abychom znovu vybudovali důvěru občanů v EU. My chceme také ukázat prakticky občanům, co to znamená být občan EU. Evropský rok občanů bude skvělou příležitostí pro to, abychom ukázali, že ob občané jsou v centru politického dění a také budeme ukazovat, co evropské občanství znamená, například eh, právo volit a právo být volen. To je také důvod, proč rok 2013 byl zvolen záměrně a bude to tedy, je to rok, před evropskými volbami v roce 2014. Bude to velice důležitá příležitost mobilizovat voliče. Letošním eh, roce máme 20. výročí eh, evropského občanství, které bylo zavedeno smlouvou z Maastrichtu. Dámy a pánové, podíváme-li se na cíle tohoto roku, tak my chceme, aby si občané uvědomili svá práva ve vztahu k volnému pohybu osob a také hodláme občany informovat o jejich dalších právech. Náš návrh hodlá zvýšit povědomí a tak chceme umožnit občanům, aby lépe mohli vykonávat svá práva a aby si také uvědomili, že mají volný pohyb po EU a mohou také bydlet v jakékoliv zemi EU. My chceme také v nich probudit větší pocit sounáležitosti s EU větší po volný pohyb osob bude mít také větší vliv na jednotný trh a tak může také vést k růstu. Rok 2013 hodlá stimulovat diskusy o výhodách evropského občanství. Evropský rok občanů bude centrálně řízen z hlediska komunikace, ale my také se hodláme spolehat na silné aliance a všichni partneři musí eh, kooperovat jak s námi, tak i mezi sebou. Strategičtí partneři strategickými partnery budou na evropské úrovně instituce a to již bylo také zdůrazněno na interinstitucionální skupině pro komunikaci, kde jsou zastoupeny všechny tři nejdůležitější instituce. Komise také vyzývá všechny instituce, aby předložily konkrétní návrhy tak aby tato iniciativa byla skutečně úspěšnou. Informační úřady Evropského parlamentu a komise v členských státech budou sehrávat velice důležitou roli. A tyto úřady budou také spolupracovat s jednotlivými uh, Eh, státy. To znamená vlády členských států i občanská společnost v jednotlivých členských státech budou zapojeny do tohoto procesu. Evropská komise také bude rozvíjet ještě další projekty. Evropský rok občany bude zaměřen na obecnou veřejnost, ale my také budeme, eh, se zaměříme na další multiplikátory. Skupina prvních voličů, tedy prvovoličů v roce 2014 bude také eh, naším, naší cílovou skupinou. My eh, také budeme zaměřovat veškeré naše síly na to, aby tito mladí lidé se účastnili voleb. Statisticky mladí lidé, ženy a méně vzdělaní lidé si také zaslouží větší pozornost. Navrhujeme akce na národní, regionální a místní úrovni. To budou E, informační akce, vzdělávací akce, bude to výměna informací, sdílení zkušeností. Budeme také organizovat konference, tak abychom zdůraznili význam slova evropské občanství také budeme využívat další nástroje, tak abychom motivovali občany, aby využívali svá konkrétní práva, která požívají. A budeme využívat také různé informační kanály. Pane předsedo, Dámy a pánové, Evropská komise se těší na diskusi o tomto návrhu s vámi. Také rádi zodpovíme vaše dotazy a bez pochyb budeme dále diskutovat o tom, jak budeme tento rok organizovat účinným způsobem a budeme také strategickými partnery v této důležité iniciativě pro všechny evropské občany. Thank you, Mr. Van for the presentation. Now let's hear from... Děkujeme, pane kolego, za tuto prezentaci a nyní za polské předsednictví. Much, Děkuji, pane předsedo. Je pro mě velikou ctí být mezi vámi. Mám jeden opravdu nesmírně kratičký signál z předsednictví. Bylo by více než obtížné říci ne takovému kvalitnímu návrhu. Je to opravdu nesmírně dobře sformulováno. My to předložíme pozitivně všem delegacím, co možná nejdříve tak abychom dosáhli konkrétních záležitostí, výsledku data už tam asi máme, ale asi tak za ty tři týdny pracovní rada pro základní práva, a volný pohyb se bude věnovat této oblasti. Obrovskou pozornost budeme věnovat i přistoupení EU k Mezinárodní úmluvě o lidských právech. I v rámci tohoto dosie se budeme tímto zabývat. Čili v rámci těch tří týdnů, doufám, budeme schopni věnovat pozornost této oblasti. Samozřejmě nemohu předpokládat, jak bude vypadat stanovisko členských států, ale opravdu doufám, že tato problematika bude dále řešena a rada bude schopná reagovat na eh, stanovisko Evropského parlamentu pozitivním textem. A poslední věc. My za polské předsednictví věříme, že svoboda pohybu je právem, které nikdy nemůžeme brát za věrnou minci a my prostě bereme celý tento text tak, jak to pro nás, to, co pro nás znamená. Děkujeme, eh, pane kolego, za stručnost a nyní náš pan spravo, naš paní zpravodajka. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že všichni jsou opravdu velice nadšení, pozitivně se dívají na celou věc. Polské předsednictví, pan ředitel, já jsem ráda, že jsem spravodajkou pro toto nesmírně důležité téma. Věřím, že mnoho kolegů často hovoří o tom, že evropští občané vlastně nevědí, co to znamená být euroobčanem. To, co musíme udělat, je spolupracovat a umožnit našim občanům vykonávat, těšit se ze svých práv, volného pohybu, usazování v členských státech a zajistit, že mají právo jednoduše získat informace o svých právech. Evropský rok občanů eh, se, eh, je založen i na zprávě z roku 2010, který se zabýval um, odbouráváním pro, ob, odbor odbouráním překážek pro uplatňování práv evropských občanů. 11,9 milionů evropských občanů v roce 2009 žilo v jiném členském státě a já Předpokládám, že toto číslo v krizovém období ještě poroste. Máme zde mnoho mladých absolventů, kteří hledají pracovní příležitosti v jiném členském státě. Čili je důležité, aby Evropská komise naslouchala Evropskému parlamentu našemu usnesení z 15. prosince 2010 A nyní zde máme konečný návrh v tomto ohledu. Já bych ráda zdůraznila v této zprávě ohledně základních lidských práv, práva občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků pracovat, usazovat se svobodně v rámci členských států. Dále je to rovné zacházení mezi občany bez ohledu na jejich um, rasový původ, etnický původ, pokud je o zaměstnanost, vzdělávání, sociální zabezpečení, zdravotnictví, přístup ke službám a zboží. Zároveň hovořím o právách na uznávání k profesionálních eh, kvalifikací Public Act Access, to znamená přístup k dokumentům, oficiálním informacím, dále je to rovné zacházení mezi muži s muži a ženami, práva na vzdělávání, další školení a celoživotní studium. Myslím si, že máme štěstí, že můžeme hovořit o této problematice, že to přichází jako dobře načasovaná tematika před volbami v roce 2014. Mohli bychom posílit účast našich občanů ve volbách a zároveň je přesvědčit o tom, že jsou zásadním kamenem pro konfiguraci evropské agendy je to v podstatě mm, i vysvětlení toho, že jak je jednoduché volit a zároveň tím může překlenout eh, velikou neúčast ve volbách a demokratický deficit. Eurobarometr v srpnu 2011 a zároveň v září 2011 poukazoval na jasná čísla v tomto ohledu. Mnoho lidí požaduje zvyšování informací ohledně evropském občanství u nás na Kypru 94 respondentů, což je opravdu většina, chtějí znát konkrétní informace o tom, co to znamená volný pohyb a volné usazování v jiných zemích. Protože u mě na Kypru bohužel nemáme takovou možnost volného pohybu. Čili opravdu je to zpráva, která představuje veliké výzvy pro nás, pro všechny i pro mé občany, pro Kypřany které, kteří budou ve druhé polovině roku 2012 předsedat Evropské unii. Proto se těším na spolupráci s komisí, polským předsednictvím, stínovými zpravodaji i předsednictvím z kyperské strany na připra- přípravě konkrétních aktivit. Potřebujeme pomocnou ruku ze všech stran. Doufám, že vše provedeme velice uvážlivě, pečlivě a přijdeme s návrhy, které budou představovat konkrétní plány o další spolupráci. Těším se na tuto kvalitní spolupráci se všemi a doufám, že to bude zpráva, která bude zajímat všechny. Děkuji. Já vám děkuji a teď se nám přihlásilo několik členů. Pan Sobor bude první. Thank you, Děkuji, já, se, já budu hovořit maďarsky ez a jelentés javaslat. Tato eh, zpráva, respektive tento návrh aby byl prohlášen v roce, aby byl rok 2013 vyhlášen rokem evropských občanů, nemá jenom podporovat základní svobody, ale také sformulovat konkrétní cíle. Víme, že existují určité nedostatky co do vzájemného uznávání kvalifikací nebo co do přístupu eh, k zdravotnictví a dalším sociálním službám. Zhruba před rokem jeden členský stát neumožnil volný pohyb prezidenta jiného členského státu. Prostě neumožnili, aby prezident jiného členského státu stoupil na jejich území. A proto je důležité, abychom pořád o tom informovali abychom informovali občany o významu svobody pohybu. Ten text je vynikající, který tady byl navržen, ale musím říct, že to je také vázáno na stokholmský program a na strategii Evropa 2020. Za EPP a jakožto stínový zpravodaj mohu k tomu pouze podotknout, že plně podporujeme tento návrh a že děkujeme komisi. Mr. Sober, yes, have you finished? Yes, yes. Okay. This is... Prosím, paní Gonč. Mnohokrát děkuji. Já bych eh, také chtěla říct, že vítám tento návrh, který pokládám za mimořádně důležitý aby Evropané skutečně pocítili, že jsou evropskými občany. Ale také bychom si měli všichni připomenout, že bude velice důležité, abychom nespůsobili další zklamání v dalším roce tím, že bychom zpomalili přistoupení Bulharska a Rumunska do Schengenu, protože to je také věc, která se týká volného pohybu. Letos také se potýkáme se snahami znovu zavést hraniční kontroly v mnoha zemích. Lidé o tom slyší každý den, dozvídají se o tom. Také víme, že existují velice významné překážky, eh, které brání, aby lidé mohli mít skutečně volný pohyb, aby se mohli usazovat a studovat v jiných členských státech. Pokud eh, dokážeme pořádně informovat lidi o jejich právech a příležitosti. Pokud eh, pohneme s těmito překážkami, pak si myslím, že to bude velice úspěšný rok, protože jinak bychom eh, mohli způsobit ještě jenom další zklamání a další problémy. Děkuji. Děkuji, paní Latford. Děkuji. v eh, si slova smyslu samozřejmě těžko může být někdo proti. A já nechci, abych nějak tady se vyjadřovala trochu mrzutě, ale já jsem v tomto výboru a také v petičním výboru eh, a když se podíváme na celkový rozsah problémů, které existují s implementací směrnice o volbém pohybu, Zajisté bylo by to moc pěkné, kdybychom měli rok evropských občanů tehdy, až se ty pro, eh, problémy v podstatě vyřeší. Já vím, že to zní trošičku eh, nemoc povzbudivě, ale víte, ono to bude stát peníze a je to svého druhu oslava. Ale pravda je taková, že jednotlivci naráží na opravdové problémy. My eh, nabádáme komise, aby zahájila řízení pro porušování předpisů Myslím si, že už se něco dělá, i když spíše je to mm, spíš dialog než právní akce, aby se mi to líbilo na můj vzkus. Ale já prostě při, mm, se setkávám s různými problémy, ostatní také. Jde o to, aby například v rámci článku 10 směrnice se pořádně eh, vydávaly povolení k pohybu a pardon, k pobytu. A mezi mými voliči jsou často takoví, kteří kteří eh, přecházejí do jiných zemí, jedná se o rodinné příležitosti, nebo jaké mají problémy gejové, aby jejich status byl vzájemně uznán, když se přestěhují někam jinam. Protože když přijdou o právní status, pro ně je to obrovská důležitá věc, souvisí to s daněním, eh, s eh, dědictvím, eh, vlastnictvím, majetkem a to jsou opravdu velice důležité věci. A my jsme doufali, že polské předsednictví se k tomu postaví hodně pozitivně, ale já bych ráda věděla, zda Polsko skutečně respektuje ustanovení týkající se párů stejného pohlaví, které jsou také v této směrnici o volném pohybu zapojeni, zakotveny. Možná, že to dělají, ale byli bychom rádi, kdybychom o tom slyšeli, a to už nehovořím o civilním partnerství. Víte, problém je v tom, že když eh, vyhlásíme rok evropských občanů nebo občanství, tak to bude znát, eh, se zdát, že máme co slavit, že už se to stalo, ale bohužel tomu tak není. Eh, je tady celá řada právních ustanovení a případů, které se udály ještě před směrnicí a teď ta směrnice tady sice je, ale pořádně se nerealizuje a neexistuje možnost skutečně volného pohybu občanů. A já bych ráda řekla svým Eh, obče- eh, eh, voličům, že se to všechno udělalo. Takže já se omlouvám, jestli to zní trošku jako takové mrzouctví, ale opravdu měli bychom se o to snažit. A nebo bychom naopak ten rok mohli využít k tomu, abychom zvýšili povědomost občanů o rozsahu problému. Abychom je stimulovali k tomu, aby bombardovali komisi peticemi a stížnostmi, protože takhle to ve skutečnosti vypadá. Děkuji, paní Veržat. Děkuji, paní předsedo. Jak už řekla předchozí ehm, kolegyně, oslava Evropského roku občanů by neměla spočívat prostě v komunikační kampani o tom, co to je evropské občanství a jenom vyčíslit práva, která s tím souvisí. Zaprvé si myslím, že jeden z hlavních problémů, které jsou e, spojeny s evropským občanstvím, spočívá v tom, že v, rámci současných evropských textů Eh, vlastně je to, abych tak řekl, součet všech těch národních součástí. Právo hlasovat, práva, která jsou prostě takto udělená. Pokud někdo není eh, občanem eh, členského státu, pak neexistuje ani něco jako evropské občanství. Proto si myslím, že bychom si měli klást jinou otázku. Co to znamená být evropským občanem? Pokud chceme, aby evropští občané znovu eh, nabili důvěry v evropské instituce, pak si myslím, že právě tuto otázku si musíme klást. A Chtěl bych také říci, že je tady problém v tom, jak eh, interpretujeme občanství a že v tomto výkladu jsou mezi členskými státy rozdíly. A i tady pokud ještě nic k tomu nemáme, tak snad bychom měli uspořádat studie, abychom zjistili, jak se to vykládá v různých členských státech. Já jsem francouz a pojem občanství ve Francii se neustále diskutuje, stejně jako celá řada dalších politických otázek. To je celá ta stará historie, která nás vrací ještě do časů francouzské revoluce ale myslím si, že je opravdu důležité eh, pořádně prostudovat, co to všechno obnáší. Občanství se uznává, nikoliv zaručuje. Čili měli bychom jít dále, než je formální právní uznání, včetně samozřejmě i významu eh, svobody pohybu. Existují i další práva. A také musíme lépe uznávat eh, to, jak se občané vyjadřují, k čemu se vyjadřují. A čili to je tak pro začátku eh, v rámci komunikace. Eh, co mě tady dělá starost? To mě dělá starost to, že jsme uprostřed krize a právě teď je důležitější než kdy jindy být součástí Evropské unie. Evropští občané by měli podporovat reformy a aktivně se jich účastnit. Pokud eh, vezmeme takovou definici, tak asi budeme mít problém s tím, abychom postoupili dopředu s evropským občanstvím. A poslední věc. I já jsem trošku zaražen tím, že jsme vlastně nehovořili o iniciativách evropských občanů, protože to si myslím, že je jedna z těch, jeden z těch kousků skládače, které nám pomohou dobrat se opravdového evropského občanství. Máme ještě mnoho práce před sebou, ale jestli se k tomu ještě dostaneme a budou jiné příležitosti. Já jsem jako jeden z posledních řečníků chci říct, že ten text je podle mě dobrý a já jsem se chtěl jenom zmínit o tom, o čem hovořil paní Nigons a paní Latfert protože když jsme v minulosti dělali zprávy v Evropském eh, parlamentu o evropských letech věnovaných něčemu, tak většinou byly dosti mm, eh, plné zklamání, protože eh, se hodně čekalo a pak jsme přešli k všeobecnostem. A já doufám, že teď to bude různé. Zaprvé, že tady samozřejmě budou i ze všeobecnění, ale musí tady být informace práv lidí. Nemyslím si,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 Eh, to je tak těžké. Myslím si, že je to dobrá věc, aby tohle parlament dělal, aby propagoval to, co je dobré. Ale myslím si, že my bychom se měli dostat hlavně k otázkám podstaty. Tam, kde volný pohyb nefunguje v Evropské unii a kde občanská práva v terénu nefungují. Určitě je to výborná příležitost, abychom o tom hovořili. Například paní Papadopoulos hovořila o tom, že eh, absolventi vysokých škol teď v krize se, snaží najít práci jinde. Měli bychom poukázat na všechny ty problémy s volným eh, pohybem a nesouhlasím s paní Latfert, že eh, když budeme o tom hovořit, nebude víc stížností a petici. Lidé si řeknou, dobře, uvědomujete si problémy a my jim tím řekneme, že nám na nich záleží a že najdeme řešení. To nebudou v té zprávě, k tomu budou jiné legislativní iniciativy, například Rumunsko a Bulharsko. Tady už je eh, široká dohoda v rámci parlamentu. Čili eh, tak se k tomu musíme postavit, chceme-li to zprávu vzít vážně, což nepochybně naše skupina chce a chceme se zmínit o překážkách vůči volnému pohybu, které přetrvávají a musí se vyřešit. Děkuji. Děkuji a pan Bronx. Děkuji vám pan Barroso byl již citován a hovořilo se o tom, že důvod je, aby dostali občané další práva, ale já se domnívám, že se jedná spíše o prav, práva eurokratů, protože eurokraté zrovna neuznávají práva občanů a jsou spíše populisty. Jestliže chceme změnit náladu v jednotlivých jednotlivých členských státech, tak je také třeba potřebovat občany e, informovat a také se hovořilo o tom, že informace musí být řízena centrálně a to z znamená, že, eh, jinými slovy, že když jste proti evropskému projektu, pak je to pouze hloupost, proč to děláte. Evropské občanství je právní vazba mezi státem a občany. A to může být pravda v jednotlivých národních státech, ale EU nemá žádné občanství. My tady ničíme suverenitu členských států. Možná, že to nikdo nevnímá, ale nepochybně tomu tak je. Děkuji. A nyní již nemáme dostatek času, takže vás žádám, abyste toto brali v potaz. A nyní ještě na závěr pan Mulder. Všechno to, co jsem slyšel od komise a od rady, s tím mohu souhlasit. Já jsem jsem stále přesvědčen o evropské kooperaci a až do mé své smrti budu přesvědčeným Evropanem, ale přesto mám ten pocit, že to nedopadne dobře. Souvisí to s tím, že je tady hodně dalších důležitých věcí. To je eurokrize, nezaměstnanost a další věci, které jsou mimořádně důležité. A já si také říkám, jaké výsledky přinesly minulé roky například mládeže nebo eura nebo nějaké jiné příležitosti. Totiž každý rok, téměř každý rok je specifický rok. Já mám totiž potaz, že přes přeze všechny snahy a úsilí, tak těžko je výsledek měřitelný a určitě nebude konkrétní. To je můj pocit, který mám. A nyní se obracím znovu na komisi, ale žádám vás, abyste také dali minutku času panu Jazinskému, jestliže se chce vyjádřit za radu. Chcete se vyjádřit za radu nebo ne? Prosím, máte slovo. Můžete hovořit za radu. Děkuji vám, pane předsedo. Chci také reagovat na otázky poslanců. Pokud mě paměť neklame, tak informaci, kterou jsme dostali od komise, tak to netýkalo se žádného postupu eh, žaloby pro porušení eh, smluv eh, u nás, například tedy v Polsku, to je to, o čem hovořila paní Latford. Já toto ještě také zjistím a také se budu zabývat legislativou a já také budu reagovat později ale bohužel vás musím zklamat, nebyli jsme žalováni kvůli porušování smluv v této záležitosti. Děkujeme, pane Jařinský, a rovněž za to, že jste dodržel čas. A nyní pan Vanderstý. Děkuji za slovo, pane předsedo. Velice stručně rád bych poděkoval paní zpravodajce i všem poslancům, poslankyním za podporu našeho návrhu globálně bych reagoval na otázky, které zde padly. Samozřejmě, že existují ještě oblasti, kde uplatňování práv není kompletní, ovšem je to proces, který prostě se bude dále plnit a naším hlavním cílem je prostě dosáhnout možnost eh, uplatňování práv plně, tak abychom reagovali na všechny ty obavy, o kterých se zmínila i paní Lutvordová. V posledních šesti měsících došlo k deseti procesům pro porušení, které byly zahájeny na základě směrnice o volném pohybu. Obavy paní Veršia. Vy jste hovořili o tom, že teda je zde ta krizová situace, práva občanů, to není pouze, to je samozřejmě pouze jeden z příkladů, všem je jasné, že v krizovém období prostě se ztrácí důvěra, tom, my tomu, jako tomu hovoříme hezky francouzsky, které vidíme na úrovni občanů a i na úrovni politické, to je důležité, abychom se tomu věnovali a to je i cílem našeho návrhu. A pokud je o využívání nebo, nebo nějaké, mm, nějaká realizace těch výsledků, ano, vedeme takovou studii ohledně využívání práv občanů, především pokud je o aktivní občanství. Výsledky této studie budou k dispozici na konci letošního roku a my vás budeme jistě velice rychle informovat o výsledcích, váš výbor. Rovněž si myslím, že bychom se na tento návrh měli podívat jako na jakýsi katalyzátor. Naše aktivity se neomezují pouze na komunikační možnosti, jsou zde jiné dimenze práv občanů, například práv občanů jakožto spotřebitelů, kteří rovněž by mohli být mobilizováni v rámci, v rámci tohoto roku občanů, Evropského roku občanů. Rovněž se domnívám, že naše aktivity nepředstavují nějakou propagandu, jde o poskytování informací, o komunikační kampáně a když hovoříme o komunikaci, tak je to poskytování informací dvou straně, Je to informace, kterou poskytujeme občanům, ovšem zároveň je důležité, aby nám naslouchali, aby nám odpověděli, aby reagovali na rozdíl od toho, co bychom si mohli myslet, ta naše komunikace prostě neznamená pouze nějaký populismus či propagandu. Naopak, eh, naše komunikace je opravdu o komunikaci. Jsou to informace o tom, aby mm, lidé věděli, jaké mají práva, eh, občanská práva v Evropské unii. Čili toto je reakce na obavy a samozřejmě, že mm, vám poskytnu všechny další informace, jakmile je budeme mít. Děkujeme a nyní paní zpravodajka. Poslední slovo. Děkujeme, pane předsedo. Skutečně, tato zpráva by mohla být určitým katalyzátorem, abychom pochopili lépe, kdo jsme a zároveň mm, na koho se snažíme zaměřit. To je důležité. My přicházíme s konkrétními návrhy, s konkrétními kroky. Neměli bychom pouze generalizovat a neměli bychom pouze se chválit. Měli bychom hovořit o zásadních věcech, právo na svobodný pohyb kdekoliv v EU, jak zaručit toto právo, zároveň jak zajistit právo na práci, především pro mladou generaci, která čelí veliké nezaměstnanosti. Dále je to zajištění kvalitního života i v období ekonomické krize a zároveň zajistit rovné příležitosti pro všechny. Proto vidíme, že jsou zde propastné rozdíly mezi severními zeměmi střední Evropou nebo na jihu v oblasti Středomoří. To, o čem budeme diskutovat, je, jak spolupracovat. Jak spolupracovat na tom, aby evropské občanství bylo něčím, na co se všichni těší, co by chtěli všichni získat. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Tím končíme dnešní zasedání výboru LIBE. A nyní poprosím ty, kteří mají právo zúčastnit se koordinátorského setkání, aby jen zůstali mezi námi, protože nás čeká ještě další schůzka. Děkuji vám všem. siamo, un po' in ritardo. Siamo un po' in ritardo. Perché? No. Eh? Eh? Credo di sì, che alle 6.30 dobbiamo finire.